Dobrý den, milé kolegyně, milí kolegové. Máme čtyři a dvě minuty, takže navrhuji, abychom zahájili naši schůzi. Dnes eh, přeci se musí zvolit nově předsednictvo našeho výboru, takže musíme nejprve formálně postupovat. A ráda bych vás upozornila na to, že podle jednacího řádu, podle článku 204, předepisuje příslušný postup a podle tohoto jednacího řádu je rovněž možné, abych předsedala těmto volbám jako bývalá předsedkyně. Nejprve zvolíme předsednictví a potom čtyři místo předsedy. Dovolte, abych vám eh, sdělila jména všech členů, kteří eh, zastupují jiné členy a ráda bych požádala politické skupiny, aby mě o tom oznámili, eh, aby mě dali zpětnou vazbu. Takže já jsem dostala následující sdělení. Brian Hayes, Petr Savama, nahrazuje paní Schuling, panu, eh, je tady místo pana Salafranky, paní Pitera, místo pana Matušely. Má Máme tady ještě nějaké jiné připomínky ze strany EPP? Není tomu tak? SAD sdělila, že paní Karnbach nahradila Gajera a paní Rebaka pana Libereckého. Další další informace jsem nedostal. EKR, paní Koševská, promiňte, eh, eh, já se omlouvám za tu výslovnost, nahrazuje pana Černockého a pak je tu ještě zastupující paní Makovej. Eh, někdo, kdo zastupuje paní Makovej, co Alde? Paní Grigule zastupuje pana Tojrera. A u GUE tady nemám žádnou informaci, máme tady kolegu De Jonga, u zelených vidím osazenstvo EFDE, e, tady e FDD nevidím také nikoho jiného a ENF, jak obvykle, nevidím nikoho. Teď jsem taky přemýšlela, jak dlouho bychom měli čekat na socialistické kolegy, ale vždyť jsme tady měli být ve čtyři, už máme tři minuty po čtvrté hodině, takže e, teď přistoupíme k volbě předsedy. předsedy. Máte nějaké návrhy? pan kolega, náš návrh na předsedu tohoto výboru je paní Gresle. Pakliže bude paní Gresle pro, tak eh, my ji navrhujeme. Děkuji mnohokrát. Máte nějaké jiné návrhy? Není tomu tak. Eh, žádáte tajné hlasování? takže aklamací. Děkuji vám. Děkuji. Na prvního místo předsedu máte návrhy? posud to byl pan Vogen a nedostala jsem žádné návrhy, ani tento návrh tedy. A teď by možná bylo na čase, aby socialisté přednesli nějaký návrh, prosím. Ines eh, nu este aici, așa că îl propun eu din partea socialiștilor și democraților tot pe... Ines tu není, takže já bych navrhoval za sebe pana Vogena. Toho kolegu, který to dělal do posud. Ano, Derek Vaughan, máte nějaké jiné názor, návrhy? Není tomu tak? E, e, přejete si tajné volby, nikoli v tom případě je kolega Volgen zvolen aklamací za místo předsedu. Äh, A také to písemně akceptoval. Teď se dostáváme k volbě druhého místo předsedy. Návrh, eh, právo na návrh, promiňte, má. Děkuji za naši frakci. Navrhuji Indreka Taranda, který už takto působil v první polovině tohoto funkčního období a chceme, aby byl obnoven jeho mandát. Děkuji. Ja, vielen Dank. Gibt's weitere... Děkuji mnohokrát. Máte nějaké jiné návrhy? Není tomu tak. Tajná volba není žádána, takže i tento kolega byl zvolen aklamací. A dostáváme se k volbě druhého místo, třetího místo předsedy. Děkuji paní předsedkyně za ALD. Navrhujeme na třetího místo předsedu Martinu Dlabajovou. Děkuji. Tak, jak ona byla místo předsedkyní a již do posud. Máte nějaké další návrhy? Není tomu tak. Také si nežádáte tajné volbu, takže kolegyně Martina Dlabajová je zvolena aklamací. U této kolegyně bych chtěla okamžitě říct si velká slova díku za její píly, když mě zastupovala. Děkuji. A teď se dostáváme k volbě čtvrtého místo předsedy. Máte nějaké návrhy na čtvrtého místo předseda, prosím? Oui, madame la présidente. Ano, paní předsedkyně, já navrhuju pana Ivana Kapelího. Katalín Ivan. Máte nějaké jiné návrhy? Ivan Katalín je navržen. Máte nějaké další návrhy? Není tomu tak. Potřebujete, <laughs> žádáte si tajné volby. Nikoli v tom případě aklamací také potvrzujeme kolegu za čtvrtého místo předsedu. Děkuji mnohokrát. Já mám, těším se na spolupráci s vámi všemi, potřebujeme tuto spolupráci, potřebujeme soudržnost, děkuji mnohokrát, tím jsme dospěli na závěr těchto voleb a dostáváme se k naší řádné schůzi. Po pokračuji s bodem 6. Pan kolega Majas. Děkuji. Já bych rád, aby se zařídilo tlumočení do řečtiny, protože na této schůzi není tlumočení do řečtiny. Já budu poslouchat angličtinu, ale příště, prosím pěkně, bylo-li by možné zařídit pro mě tlumočení do řečtiny. Děkuji. Samozřejmě, pane kolego, vy jste novým členem, já bych velice ráda srdečně u nás eh, přivítala nové kolegy. Vy jste nás překvapil, my máme velkou radost, že eh, máme řecké členy, protože Řecku náleží naše velké starosti, čili vítejte srdečně a na příští schůzi už budete pochopitelně mít tlumočení do řečtiny. Děkuji mnohokrát. Teď se dostáváme k bodu 7 a ráda bych vám řekla, že jazyky, do nich se tlumočí a z nich se tlumočí vidíte na Cont News. Oni se samozřejmě orientovali tyto jazyky podle dosávaných členů, proto děkuji za tuto informaci. Jak víte, toto zasedání je, jak je běžné vysílá, webstreamováno. Jiné změny jsem nedostala, ani změny na návrh programu, tak se dostáváme k bodu 8. A to je naše zpráva o pracovní cestě výboru kontu do Itálie minulé léto a ráda bych dala slovo paní vedoucí delegace Martině. Prosím. Thank you very much. Děkuji moc krát, paní předsedkyně. Gratuluji vám a gratuluji kolegům místopředsedům. Byla to velice zajímavá cesta a já si myslím, že máme ještě hodně o čem hovořit v souvislosti s ní protože některé další zprávy, které se týkají tohoto tématu, budou následovat. Já si myslím, že tady máme tuto čest s něčím důležitým pro Evropu, a sice s nezaměstnaností mladých lidí. Já možná počkám, až všichni skončí s osobními gratulacemi. Takže chtěla jsem říci, že podle Eurostatu je více než 4 miliony mladých lidí eh, v Evropě eh, právě teď. To znamená lidí do 25 let. A Itálie byla vybrána pro tuto misi, protože eh, nezaměstnanost mladých je tam jedna z nejvyšších v Evropské unii. To jsou data z roku 2016. V Itálii je pracovní trh charakterizován e, nízkou účastí mladých lidí, e, kteří mají značné problémy se dostat na trh práce a to v celé zemi. Navštívili jsme dva e, regiony, které mají velmi vysokou nezaměstnanost, velice znepokojivou míru. Takže vybrali jsme si ten nejhorší příklad, jaký jsme mohli a tam jsme viděli, co funguje a co ne. Navštívili jsme regiony Sicílie a Kalábrie. A musím říci, že program záruky pro mladé mládež v Itálii je první um, programem pro aktivní pracovní politiku, který byl přijat na národní, národní úrovni s centralizovanou správou. A jeho akce se zakládají ve všech regionech na stejných opatřeních, na standardizovaných nákladech, centrální správě eh, pobídek a je také organizován ve spolupráci národní úrovně a regionální úrovně. Takže si umíte představit, jak je těžké v různých regionech spravovat tento velice komplexní program. V době eh, návštěvy návštěvy delegace našeho výboru, tedy v červenci loňského roku, měla Itálie 1,1 milionu registrovaných kandidátů v systému záruky pro mládež od začátku implementace programu, eh, což bylo v roce 2015. Navštívili jsme eh, různé projekty, eh, různé projekty financované zárukou pro mládež a absolvovali jsme mnoho výměn názorů s regionálními orgány Sicílie a Kalabrie a také se zástupci eh, Národního ministerstva práce, což je tedy národní správní orgán. A klíčovými problémy, které jsme identifikovali v obou regionech, jsou tyto. Za prvé velice složitá struktura financování s různými možnostmi prostřednictvím Evropského sociálního fondu a e, Evropské iniciativy zaměstnanosti. Za druhé, implementaci mají na starosti různé operační programy, buď pod národním správním orgánem, anebo pod regionálními správními orgány, e, což je e, tedy velice složitá organizační struktura. Potom jsme zjistili nedostatek administrativní kapacity na zpracovávání všech žádostí, rychlé zpracování všech žádostí, což samozřejmě vede k opožděným výplatám grantů kandidátům, tedy těm mladým lidem. Opravdu jsme viděli mladé lidi, kteří nedostali od programu zaplaceno celý rok. Takže to bylo opravdu velice těžké. Zjistili jsme, že e, oba regiony e, zakládají e, zprostředkující meziregionální organizaci, což velmi vítáme, protože je zapotřebí takovéto organizace ještě kromě ústřední, ústředního správního orgánu. A kromě toho považujeme za zásadní pomoc komise Chtěla bych velice poděkovat komisi. Máme tady zástupce komise, kteří nám nejen pomáhali a poskytli nám velice užitečné informace a statistiky. Ale kromě toho eh, jsme také zjistili, že mají velice dobré vazby na oba regiony a snaží se už řešit problémy, které jsme přímo v terénu viděli. Eh, jaká jsou tedy hlavní doporučení, která zmiňujeme v naší zprávě, kterou můžete najít na webových stránkách? Je to dlouhá zpráva, ale myslím si, že bude velice užitečným odrazovým ústkem pro to, co budeme dělat v budoucnu ohledně tohoto tématu. Eh, výbor doporučuje další investici do administrativy operativních kapacit a také do integrace zprávy eh, IT systému. Výbor se domnívá, že je nutné eh, kombinovat efektivní implementaci dostupných financí členskými státy eh, s rozsáhlou konkrétní asistencí komise a e, já jsem zvědavá, co k tomu e, komise e, řekne, takže chtěli bychom více pomoci a konkrétnější kroky. Výbor poukazuje na to, že spolupráce na místní, regionální, národní a evropské úrovni je zásadní pro to, aby byla obnovena důvěra mladých lidí. Myslím si, že čím jsme byli hlavně šokováni, tak to byla ta nedůvěra ze strany mladých lidí. S tím bychom měli něco dělat je zapotřebí více spolupráce, více koordinace mezi všemi úrovněmi. Národ, eh, národní, evropskou, regionální a místní. A v neposlední řadě eh, výbor zdůrazňuje důležitost eh, přístupu založeného na výkonnosti a výsledcích v rámci schématu garance pro mládež, které je financováno z Evropského sociálního fondu a Evropské iniciativy pro zaměstnanost. Tady bychom si měli dát obrovský pozor na to, jaké projekty budeme v budoucnu doporučovat a jaké konkrétní výsledky eh, bychom eh, rádi viděli v členských státech. A nakonec, jak už jsem říkala, chtěla bych poděkovat komisi, chtěla bych poděkovat všem kolegům, protože si myslím, že to byla velice užitečná cesta, eh, plná informací, na kterých budeme moci i v budoucnu pracovat. Chci poděkovat sekretariátu, zejména panu Vojesovi, protože organizace byla eh, velice dobře zvládnutá. Eh, velký kompliment vám patří. A ještě poslední poznámku. Musím říci, že jsme měli takový interní organizační problém s účastí některých kolegů, některých poslanců, protože někteří místní poslanci se zúčastnili na poslední chvíli. Takže do budoucna bych doporučila sekretariátu, aby měli jistotu v tom, jaká pravidla platí a jaký deadline dáme eh, našim kolegům z jiných výborů. Eh, protože myslím si, že není tak lehké organizovat schůze, když eh, se z ničeho nic objeví kolegové, aniž by byli potvrzeni jako oficiální účastníci. Takže to je jenom taková drobnost, spíš doporučení do budoucna. To je ode mě všechno a e, ještě e, komentář e, tedy závěrem děkuji, protože si myslím, že ještě další kolegové přijdou. Já děkuji také vám za předsedání té schůzy a za veškerou práci. Já vím, že být vedoucí delegace obnáší mnoho práce, musíte neustále hlídat čas. Takže srdečně vám děkuji. Ptám se kolegů, jestli se chtějí nějak vyjádřit, především ti, kteří tu byli. Pan Vali, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci také poděkovat Martině, protože to byla velice zajímavá návštěva. A já jsem sám doporučil výboru osobně. Zejména v Itálii jsme získali mnoho finančních prostředků z programu Záruky pro mládež Samozřejmě máme zprávy účetního dvora a myslím si, že je správné, že výbor pro rozpočtovou kontrolu zjišťuje, proč docházelo k chybám v implementaci na straně administrativy a také k chybám a nedostatkům eh, v programu, eh, v tom, proč nepřinesl výsledky. Mám ale určité politické komentáře k tomu neúspěchu. Eh, z několika důvodů eh, bylo obtížné eh, organizovat to množství mladých lidí, kteří se chtěli účastnit programu. Byla tam určitá úzká místa, určité administrativní překážky. A ti mladí lidé, kteří čekali na vyplacení grantu, čekali více než rok, což je jasné, že pro mladého člověka je nesmírně frustrující nakonec si musí platit za stáž sami a my až později jim to proplatíme. To je samozřejmě administrativní selhání ze strany vlády a některých regionů. V oblastech jako Sicílie a Kalabrie, kde je vysoká nezaměstnanost mladých, byly stovky případů eh, takovýchto opožděných plateb. Základní problém s programem Záruky pro mládež a důvodem, proč nefunguje, je to, že se jí nedaří vytvářet dlouhodobá pracovní místa a to má ekonomické a politické důvody. Pakliže panuje krize poptávky a firmy zneužívají tohoto programu, nabírají mladé lidi pouze na krátkou dobu a potom e, náklady vlastně přenesou na program záruky pro mládež, tak to jsou strukturální důvody e, nezdaru e, v Itálii už se teď nevyplácí eh, zakládat firmy, nevyplácí se zaměstnávat lidi. Eh, pokud chcete některé oblasti eh, Evropy dostat z deprese, jako je Itálie, Řecko nebo Španělsko, tak si to žádá politické a ekonomické kroky na centrální vládní úrovni. Já se na to dívám tak, že je zapotřebí eh, kontrolovat politickou eh, aktivitu. Nechceme, aby se nadále plítvalo zdroji. Chceme, aby Eh, investice eh, mířily tam, eh, kde to pomůže pozvednout ty oblasti, které procházejí depresí. Máme tu co dočinění s ekonomickou a sociální situací, která přetrvává už mnoho let, konkrétně v těchto oblastech už celá desetiletí a je zapotřebí najít politické řešení. Někdy je zapotřebí, aby členské státy učinili jednostranné kroky k prořešení těchto problémů. Myslím si, že lze dosáhnout kompromisu v tomto kontextu, protože ta myšlenka ekonomické a měnové politiky, jak je nyní, není udržitelná. Někteří moji kolegové se domnívají, že ten kompromis je udržitelný, ale já bych je chtěl požádat, aby hledali řešení, která která eh, by zařídila, aby mělo cenu zaměstnávat mladé lidi. Mladí lidé získávají vzdělání v Itálii a pak jedou pracovat jinam. Probíhá odliv mozku do zemí, které mají lepší platy. A my dnes máme tento nástroj, který je důležitý, protože umožňuje mladým lidem zůstat v Itálii, získat krátkodobé kvalifikace, ale bohužel jim to nedává příležitost získat v Itálii dlouhodobou práci což je problémy dalších členských států. Takže potřebujeme strukturální opatření, abychom stimulovali poptávku, protože jinak e, bude tento program mít velké problémy dosáhnout nějakých výsledků. Právě také je důležité se podívat na ty IT e, programy, na počítačové systémy Počítačové systémy jsou velice užitečné, umožňují nám měřit tu strašlivou situaci s nezaměstnaností mladých, ale měli bychom e, na něj vložit více zdrojů. To je jedna miliarda euro pro Itálii, což samozřejmě nedokáže vygenerovat patřičnou poptávku, kterou ta země potřebuje, aby e, jak si se mohla znovu nastartovat. Máme tam oblasti s depresí, kde je nezaměstnanost mladých až 50% a je proto zapotřebí, abychom více investovali. To je mm, jaksi mé politické hodnocení. Samozřejmě pak jsou tu další administrativní problémy a nedostatky, e, které jsme zjistili a které jsou zneužívány k politickým cílům. Paní Kiniči, prosím. Děkuji vám, kolegyně a kolegové. Pěkné odpoledne všem. Já se omlouvám, protože jsem zároveň také potřebovala být na výboru Libé a e, zasedání těchto dvou výborů se neustále překrývá, takže se omlouvám za pozdní příchod. Dovolte mi poděkovat a omluvit se e, tedy Martině Dabajové za to, e, že jsem bohužel nemohla naslouchat jejím slovům nyní při prezentaci, ale velice děkuji, že se ujala vedení mise do Itálie, do Kalábrie. Opravdu bylo to velice kompetentně vedené a velice pečlivě. Starala se o to, abychom propracovali ty nejdůležitější aspekty dnešních eh, otázek, eh, které zde řešíme, zvláště tu záruku pro mladé. Co se týče Itálie, zvláště těch regionů, které trpí krizí, tak eh, zde toto opatření bylo opravdu velice pozitivní. To jsme skonstatovali již dříve a byli jsme toho svědky i na naší misi. Jistě třeba si také přiznat, že zde byly určité nedostatky při realizaci daného opatření. Správní orgány se potýkají s novými právními úpravami, novými opatřeními a také došla celá řada žádostí mladých lidí. Ale po těch prvotních obtížích došlo k realizaci opatření a opakuji, byla to sice situace, kde se potýkáme s problémy, už o tom hovořil předřečník, ale dovoluji si říci, že celkově to můžeme hodnotit jako pozitivní věc. Například nezaměstnanost mládeže klesla o 3%, z 59% na 56% na Sicílii. Bohužel Sicílie je jeden z regionů, kde je nejvyšší nezaměstnanost mladých lidí ale zároveň je zde také nejvyšší procentuální podíl zapojení do tohoto programu. To svědčí přece jenom o tom, že mezi mladými lidmi je ten program velký zájem. Jsou to mladí lidé, kteří se často přestávali vzdělávat, nemají žádné další vzdělávání ani zaměstnání. A e, bohužel byli spíše odrazováni, co se týče různých možností a příležitostí. A jedna z velkých eh, zásluh opatření ve prospěch mládeže spočívá právě v tom, že eh, takto jsou nyní mladí eh, lidé formou různých praxí přiváděni na pracovní trh a mají možnost se tam uchytit. To také poukazuje na to, že většina opatření na Sicílii se týkala tedy stáží, praxí a e, samozřejmě e, počet těch stáží je vyšší než počet lidí, kteří potom po nich našli zaměstnání, ale musíme vidět i ten širší kontext. E, v tomto regionu, hovořím nyní o své zemi, o Jižní Itálii, je relativně málo podniků ve srovnání s jinými regiony nebo ve srovnání s jinými evropskými zeměmi. A jsou to podniky, které v současné době eh, často právě eh, krachují v důsledku všeobecné krize. No a to pak zase snižuje počet eh, podniků, které mohou zaměstnat mladé lidi. Ta záruka pro mladé dva. a o tom jsme hovořili také na té misi, tam jde o to, podpořit ta eh, podpůrná opatření, různá školení, eh, informační kampaně a také různé pobídky pro podniky. Sice už to bylo v tom prvotním programu, ale nebylo to do hloubky vyčerpáno. A to jsou typy opatření, o která bychom měli opravdu usilovat. Na tyto opatření bychom se měli zaměřit. Měli bychom je utvářet účinněji, společně s doprovodnými opatřeními, tak jak to také činila italská vláda. Mám zde eh, na mysli tu bonifikaci pro podniky. Jistě docházelo k určitým spožděním, ze začátku tam byly určité nedostatky, ale obecně lze říci, že to opatření bylo opravdu velice relevantní tak, aby byli mladí lidé přiváděni na pracovní trh, zapojováni prostřednictvím různých vzdělávacích opatření i praxí a i zakládání vlastních podniků. Myslím, že jsme to tedy viděli i na té naší cestě a měli jsme příležitost zde hovořit eh, s zástupci místní samozprávy, vést s nimi dialog. A pokud se k tomu budeme stavět konstruktivně a budeme spolupracovat evropské instituce a místní orgány, eh, tak eh, i díky roli našeho výboru můžeme určitě přispět k tomu, aby ta opatření byla realizována správně a náležitě. Jistě budeme schopni Eh, té, té záruky pro mládež číslo dvě dosáhnout ještě lepších výsledků. Lokální a vnitrostátní eh, orgány jistě také budou rádi spolupracovat na základě těch prvotních zkušeností s touto zárukou. Aha. Ty administrativní překážky, které tam byly na začátku, jsou překonatelné a můžeme si dobře představit a doufat, že tato opatření také povedou k kýženým výsledkům a úspěchům. Děkuji všem eh, kolegům a paní Dlabajové i kolegům, kteří nás doprovázeli na této cestě. Byla to pro nás eh, dobrá příležitost, jak se seznámit lépe se situací v Jižní Itálii. Já jsem si jistá, že naše přítomnost také sloužila jako motivace k aplikaci, eh, lepší aplikaci opatření, toho druhého opatření záruky. Děkuji. Myslím, že bylo také dobré to, že Martina sama hovoří tak dobře italsky. Dovolte mi položit několik otázek komisi, která s námi bude diskutovat. A sice, co víme o uh, udržitelnosti a udržitelném působení této záruky pro mládež? A odezva v médiích. Jak vypadala odezva médií v Itálii? Možná, že na to může zareagovat i Martina. Eh, Zaměřují se hlavně na to, co nefunguje, nebo i na to, co funguje. A třetí otázka. Proč tomu vlastně říkáme záruka pro mládež? Protože ono to zní příliš velkolopě pro to, co to vlastně je. Jde o pokus celkem rychle eh, kvalifikovat eh, lidi, takže záruka zaručení nějakého pracovního místa tady není. Neměli bychom o tom takto hovořit. Možná by bylo lepší, kdybychom k tomu přistupovali, bývali přistupovali trochu skromněji a nevyvolávali očekávání, která tento program nemůže naplnit. Za Evropský účetní dvůr zde vítám naší bývalou eh, kolegyni Ivanovou a eh, šéfa jeho kabinetu, pana Murphyho který dostane výjimečně slovo, takže dostanete slovo nyní a potom zvá komisi pan Janton a paní Marisio. Děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci, dámy a pánové. Nejprve bych vám chtěl poděkovat za eh, příležitost zde hovořit jménem paní Ivanové, která, jak víte, tak je členem, který má na starosti eh, zvláštní zprávy o, eh, nez, o nezaměstnanosti mládeže. Měla tu být ze svého titulu, ale bohužel měla jiné důležité závazky. Chci gratulovat paní Dlabajové k té velice obsáhlé a zajímavé zprávě, kterou představila o návštěvě Jižní Itálie. U účast členů účetního dvora v delegacích eh, výboru KONT eh, v takových tématech, jako je nezaměstnanost mládeže, eh, skýtají účetnímu dvoru skvělé příležitosti získat lepší přehled a diskutovat s poslanci i s místními orgány. Je to dobrá praxe, která si myslíme, že by měla pokračovat tam, kde to bude uznáno za patřičné. Návštěva Sicílie a Kalábrie byla velice užitečná, protože se týkala dvou regionů, kde je nezaměstnanost mladých velice vysoká. Naše účast nám dala možnost získat získat vhled do problematiky na různých schůzích s místními aktéry, což přispělo k naší zvláštní zprávě o implementaci e, záruky pro mládež na úrovni členských států. Tato zpráva by měla výjít na počátku dubna a po té publikaci plánujeme zorganizovat konferenci na vysoké úrovni e, tady v Evropském parlamentu na toto téma a všichni členové výboru budou pozváni. Děkuji vám. Ja, Děkuji moc krát, pán kolega Johnson. Kdo za komisi pohovoří? Krát. Dobré. Děkuji, dobré ráno všem. E, moc vám děkuji, děkuji zpravodajce Děkuji všem účastníkům mise. My jsme se té mise také zúčastnili. Děkuji také za tuto pozvánku a za zaslání návrhu zprávy ještě před Vánocemi. Já to vezmu velice stručně a chtěl bych zareagovat na otázky, které paní předsedkyně položila. Chtěl bych připomenout, co se stalo po té delegaci na evropské úrovni eh, i v Itálii. A chtěl bych také e, přispět k těm postřehům e, a závěrům a doporučením, které jsou obsaženy ve zprávě na stranách 4 a 5. V Itálii na národní úrovni samozřejmě implementace e, pokračuje. Dnes máme více než 1,1 milionu registrovaných v systému záruky pro mládež. Máme 800 tisíc profilů, které jsou na čekací listině u tedy úřadu práce a máme 400 tisíc eh, mladých lidí, kteří eh, obdrželi nabídku eh, aktivní politiky pracovního trhu, jak říkáme v našem žargonu. Takže to znamená kvalifikace, školení, stáž a tak dále. Zmizely všechny problémy? Ne. Úspěchů je mnoho ale stále ještě přetrvávají problémy. Abych eh, to řekl úplně na rovinu, tak když to srovnám se situací před 6 měsíci nebo jedním rokem, eh, tak eh, se velmi snížil počet otázek z parlamentu, které se týkaly tohoto tématu a také mediální články, ne vždy pozitivní, e, jsou mnohem méně časté. E, na evropské úrovni e, komise vydala velice obsáhlou zprávu těsně před Vánocemi v rámci balíčku pro mládež, takže k tomu nebudu příliš mnoho říkat, jen bych na to chtěl upomenout. Obsahuje čísla na evropské úrovni 14 milionů mladých lidí vstoupilo do schématu záruky pro mládež od ledna 2014 a mladých lidí nezaměstnaných je v EU méně o 1,4 milionů. Je to stejný trend, který je pozitivní. Stejný trend je i v Itálii. Tam e, míra nezaměstnanosti klesla ze 40% v roce 2015 na 38% e, v prvním trimestru, v prvním kvartálu, pardon, roku 2016. Samozřejmě je tu pak ještě další otázka, která je velice zajímavá. A sice, že v Itálii měl tento projekt dopad na reformu aktivní politiky pracovního trhu. Eh, byla zavedena určitá konkurence mezi eh, úřady práce, mezi tedy službami eh, pro hledání zaměstnání soukromými a veřejnými. Je takováto situace ideální? Samozřejmě ne. Nezaměstnanost mladých je v Itálii stále velmi vysoká, včetně těchto regionů, které jsou nezaměstnaností velmi eh, postiženy. Nezaměstnanost eh, mladých eh, je vysoká, počet osob, které se nevěnují přípravě ani, ani kvalifikaci školení nic je vysoký Vláda v Římě eh, tento program zdůrazňuje, regionální zprávy také, včetně těch dvou regionů, které jsme navštívili. K těm doporučením a závěrům na straně čtyři. Eh, první doporučení, eh, samozřejmě s tím souhlasíme, záruka pro mládež nemůže dělat všechno. A to už tady zdůraznil pan Vali. Záruka pro mládež není odpovědí na všechno, ale může přispět svým dílem a také přispívá svým dílem. V Itálii eh, je ta struktura složitá, eh, což je specifikum té země. Mnoho regionů, eh, komplikovaná struktura, A kolegové, kteří to mají na starosti, se snaží, aby všechno bylo co nejjednodušší a Tady jde samozřejmě o budoucnost záruky pro mládež. Ten program byl pouze na dva roky a jednou z možností bylo požádat regionální programy, aby převzali ty národní programy. To se nestalo protože e, Itálie se rozhodla pro další peníze z technického přizpůsobení, e, které teď probíhá, a také pro peníze z revize rozpočtu, e, které tedy mají plynout na ty národní programy. Zjistili jsme silnou koordinaci z Říma, z centrální úrovně, která pomáhá regionům. A ano, je tu problém s administrativní kapacitou, takže centrální úroveň eh, velmi pomáhá eh, regionům, které zaostávají. A také naše pomoc, na to nesmíme zapomínat samozřejmě, v Římě je koordinační výbor, to je mimo eh, nařízení. Od komise se nežádá, aby se účastnila těchto schůzí centrální a regionální úrovně, ale v realitě je to tak, že se nám podařilo přesvědčit naše protěžky, aby nás eh, pozvali, abychom mohli poskytnout co nejvíce podpory. K doporučení číslo 3, to se týká eh, opožděných plateb. Ano, ty existují, známe to z celé Itálie. Některé regiony s tím mají větší problém než jiné. Samozřejmě není lehké eh, implementovat eh, program. Eh, zjišťujeme nedostatek administrativní kapacity, ale právě tak zjišťujeme pozitivní trend. Počet programů, na které jsme byli upozorněni, se snížil. Potom čtvrté doporučení eh, se týká eh, rozsáhlé pomoci eh, komise. K tomu dochází, my hodně cestujeme do Itálie, trávíme čas s příslušnými lidmi a doufáme, že jsou rádi, že nás tam vidí, a, ale samozřejmě to, co můžeme udělat, má své meze. Je to všechno v rámci sdílené zprávy Můžeme je hodně podporovat, můžeme poskytovat rady, ale v konečném důsledku e, odpovědnost je na nich. Spolupráce s správními orgány v Římě, tedy s Ministerstvem práce i s regiony, je velice úzká. A pokud je o udržení financí, to je to páté doporučení, tak ta zpráva je z minulého roku e, od té doby pracujeme na technickém přizpůsobení, takže to jsou peníze, které Itálie dostala, tedy nejenom Itálie, ale členské státy postižené krizí eh, v rámci obálky soudržnosti, která byla přizpůsobena. A Itálie část těchto prostředků alokuje na budoucnost programu Záruky pro mládež. To je tedy v rukou Itálie. A druhá možná budoucnost tohoto programu z finančního hlediska by potom plynula z revize rozpočtu. A to je v rukou eh, rozpočtového orgánu tady v Bruselu. Takže jsou dobré šance, že ten program bude pokračovat jednodušším způsobem, že to budou peníze na jeden program, na program záruky pro mládež. K těm komentářím eh, ohledně přístupu zaměřeného na výsledky a na výkonnost. Tady naprosto souhlasíme s tou zprávou a s jejími závěry a doporučeními. Eh, příští rok se bude týkat velká schůze o rámci výkonnosti a uvidíme. Je třeba splnit určité cíle a uvidíme, eh, které se naplnit pořadí. Eh, jak víte, tak eh, část těch financí jsme uchovali. Zároveň, jak víte, začínáme připravovat budoucnost po roce 2020 a bez konkrétních výsledků bude velice těžké přesvědčit vás, parlament, abyste uvažovali o prodloužení těchto politik do budoucna. Takže samozřejmě nemáme jinou možnost, než vám ukázat dobré praxe a dobré výsledky. A teď se vrátím k těm dvěma otázkám eh, předsedkyně Gresle. Eh, první se týkala udržitelnosti eh, tohoto schématu. To už jsem vlastně odpověděl. Takže ano, italské orgány eh, jsou odhodlány pokračovat, program se osvědčil, eh, je tam drobný nedostatek a to je to financování, tak se pokusíme vyřešit tuto otázku technickým přizpůsobením. A potom ta druhá otázka, to je revize rozpočtu. Tam eh, regiony spolupracují a bude tak vlastně dána garance programu záruky pro mládež. Eh, pokud jde o zájem médií, tak ano, tento program eh, přitahoval pozornost médií loni a předloni. Ze začátku se objevovaly články, eh, které jsme získávali přes vás nebo jiné kanály, ale teď jich vydáme méně správní orgán, nebo tedy toto kompetentní místo pro implementaci e, záruky pro mládež a pro e, dohled na e, národní úrovni musel spustit komunikační kampaň, protože jde o to, aby lidé, kteří jsou daleko od pracovního trhu, věděli o tomto programu. Lidé, kteří tráví čas na PlayStationu, nechodí na úřady práce, takže bylo hodně investováno do eh, komunikace, do eh, identifikování těchto lidí a do toho, aby se přinutili víc z domova, zvednout se od počítače. Tam jsem viděl mnoho dobrých materiálů, tedy komunikačních, propagačních materiálů. Děkuji vám za pozornost. Děkuji mnohokrát. A nyní paní kolegyně Dlabajová. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji všem Promiňte, omlouvám se. Zapomněla jsem na Ines. Omlouvám se ještě jednou. Pardon. Ano. Ne, nechtěla jsem vůbec přerušovat při nejmenším. Eh, tak pozitivní a tak zajímavý přehled od paní Dlabajové. Já jsem možná eh, když jsem si poslouchala paní Ivanovou, eh, která s námi je, byla v Itálii, Eh, já jsem eh, zatím eh, neviděla nikoho z Evropského soudního dvora, kdo by nám dáv, že by nám dávali svůj názor. Čili paní Ivanová, tam mě vůbec nevadilo, ale obávám se, abychom tady prostě nevytvářeli nějaký precedens. Ráda bych si tedy vyslechla paní Ivanovou Měli jsme s ní vynikající návštěvu, a, ale e, předpokládám tedy, aby to nebyl precedent. Absolut richtig. To je nesmírně důležité. A my bychom to bývali nepovolili, kdybychom ten bod už dvakrát neodložili. Dvakrát paní kolegyně Ivanová přijela a nemohli jsme to projednávat, protože jsme se k tomu prostě nedostali. Uh, ale protože to bylo tak důležité a myslím si, že také rozměr práci soudního dvora, účetního dvora, promiňte, je tak důležitý v této oblasti, mm, eh, chtěla jsem tento názor vlastně připojit ke zprávě a zároveň bych se chtěla omluvit, že jsme to nemohli dvakrát projednat, třeba, že to bylo původně na programu. Martino, prosím. Děkuji mnohokrát, vy jste to řekla vlastně za mě. Víte, Ines, musím říci, že to byla vynikající spolupráce a bylo báječné, že paní Ivanová s námi byla. Eh, skutečně nám dávala konkrétní čísla, eh, neboť se za mě je, se zabývá celou řadou studií, ke kterým my se budeme vracet tento rok Letos tedy se hodně budeme zaobírat nezaměstnaností mládeže i na našem výboru. Pracuje se na tom a proto to pro nás bylo nesmírně užitečné. A já jsem chtěla pouze doporučit do budoucna, abychom vždycky informovala, eh, informovali Evropský účetní dvůr, když pojedeme na misi, protože to může být nesmírně užitečné. A skutečnost, že tady není přítomná, to už vysvětlila paní předsedkyně. Ona už tady byla dvakrát a je nesmírně obtížné to všechno zorganizovat. Ale k této připomínce. Nebyl to jenom dobrý příklad spolupráce s Evropským účetním dvorem, ale rovněž s Evropskou komisí. Musím říci, že pro mě to byla moje první zkušenost Eh, kdy tam eh, na misi se mnou byli lidé z Evropské komise a kdyby byli všichni tací jako to, změnila bych svůj postup k udělování absolutoria do budoucnosti, protože byli super profesionální, okamžitě reagovali, odpovídali, a viděla jsem i velice dobrou kooperaci s italskými úřady, což je nejdůležitější, protože naše doporučení je, abychom měli větší podporu ze strany komise a už vidím, že tady jsou pravidelné kontakty, čili toho si nesmírně cením. Ostatně, opět k této připomínce, vy jste se ptali, ptala eh, paní předsedkyně, jaké bylo mediální pokrytí. Měli jsme výbornou pomoc a asistenci eh, ze strany kanceláře Evropského parlamentu v Římě, eh, kteří zorganizovali organizovali dvě tiskové konference, jednu na Sicílii, jednu v Kalábrii bylo to výborné, protože naše skupina poslanců se rozhodla, že já tedy budu dávat přímo informace v italštině novinářům, a samozřejmě poté ještě několik osobních interview, ale to pokrytí, musím konstatovat, bylo, no jak to mám říci, pozitivní, týkající se přítomnosti Evropského parlamentu a také přítomnosti našeho výboru. E, tady byla taková osvěta toho, co náš výbor dělá a e, jaký druh mise to vlastně byl. Čili to bylo nesmírně pozitivní. A rovněž jsem e, s uspokojením konstatovala, že navzdory problémům, které eh, eh, Italové mají ve svých regionech, jsou schopni mluvit i o dobrých příkladech, dobrého postupu, ne jenom o těch negativních, jak to dělávají většinou média. Takže závěrem bych ráda konstatovala, že se domnívám, že tento rok budeme mít eh, toto téma znovu a znovu na projednání Eh, protože já jsem měla pouze jednu zprávu z vlastní iniciativy, která se týkala nezaměstnanosti mládeže je výboru KONT. Vím, že tady zvla, jiná eh, zase zpráva z vlastní iniciativy týkající zaměstnanosti mládeže ve výboru pro zaměstnanost a na, ve výboru pro zaměstnanost pracujeme také na implementování záruky pro mláž členských států. My jdeme do tohoto tématu velice hluboko. Pro mě op čas obtížné slučovat ty dvě perspektivy, ta dva, dva přístupy, kontu a emplo. A budeme o tomto tématu ještě hodně diskusovat. To bychom měli udržet. Samozřejmě se zohledněním regionálních specifických výzev které máme eh, v tom kterém regionu a v členských státech. Já nechci udělat žádné politické připomínky jako Marko, protože jinak bych vytvářela hodně, hovořila hodně o motivaci mladých lidí, vytváření pracovních příležitostí a hodně bych asi souhlasila s vámi, že to slovo záruka není eh, zrovna věc, kterou bychom měli slibovat mladým lidem, ale my můžeme o těch politických dopadech hovořit. Jak když jsem, sem, když jsem přistala do Bruselu, eh, četla jsem článek o hlavních obavách mladých lidí v Evropě a hlavní obava je nezaměstnanost. Takže ehm, to je skutečně velké téma kterému bychom se měli velice intenzivně věnovat i nadále. Ještě jednou děkuji mnohokrát všem kolegům, účetnímu dvoru i komisi a myslím si, že bychom měli pokračovat v tom, co jsme dělali a sledovat také to, co se teď bude dít v těch regionech, které jsme navštívili. Děkuji. Děkuji. Samozřejmě follow-up to je důležité, protože když na to nenavážeme, tak z toho nic nebude. Už jsme zde měli vlastně dvě zvláštní zprávy a myslím, že ještě dvě zvláštní zprávy nás čekají, takže si myslím, že by bylo dobré, kdyby ty zvláštní zprávy vždy měly také řádný obsah, protože když už jich je takový počet, tak je třeba také zdůvodnit, proč mají být čtyři. A e, proto je důležité, abychom se zde posunuli náležitým způsobem dál. Samozřejmě my zveme účetní dvůr písemně vždy včas na každou cestu v rámci misí. A na těch posledních dvou cestách, kdy jsme cestovali do třetích zemí, sice do Ukrajiny a do eh, Jordánska a Libanonu, nás eh, od nich nikdo nedoprovázel. Jen pán Bůh ví proč, ale bylo by to samozřejmě dobré, kdybychom tam bývali měli eh, také zástupce účetního dvora Možná to můžete také předat jako informaci novému předsedovi účetního dvora. Vždy z toho máme radost, když nás lidé z účetního dvora doprovázejí. A když to není doprovázení, které máme nějaké zavádějící cíle. Tím jsme u konce tohoto bodu. Děkujeme, Martino. A nyní bod číslo 9. A to je studie náklady na každé euro vynaložené z rozpočtu EU na provádění politik EU v různých členských státech. Kontrola nákladů na provádění evropských grantů. To je velice důležitá studie, protože nás čeká reforma finančního nařízení a potřebujeme zde vstupy a dostaneme je také. Eh, Parlament má rámcovou smlouvu s firmou Deloitte a Mm, provedla následující studii. Já bohužel nemám k dispozici vaše jméno, takže prosím, můžete-li se představit. Máte slovo. Děkuji vám za slovo. Já se jmenuji Tim Demeyer a jsem vysoce postavený manažer Deloitte Consulting. Já děkuji za příležitost vám představit hlavní zjištění naší studie o nákladech na evropské granty Eh, a tedy na implementaci evropských grantů a eh, náklady s nimi spojené. Jak eh, víte, mám prezentaci, vy sebou tedy nemáte ve svých podkladech, ale máte úplnou zprávu. Já se vás pokusím v 10-15 minutách tou zprávou provést. Nejprve tedy cílem studie eh, bylo eh, poskytnout eh, přehled o tom, jaké náklady jsou svázány s evropskými granty a také přijít s doporučeními, jak odstranit náklady, které generují neefektivnosti týkající se evropských grantů. Zkoumali jsme eh, současné regulatorní pozadí různých procesů zprávy grantů. Eh, odhadli jsme náklady eh, na zprávu grantů na třech úrovních. Za prvé na úrovni Evropské komise, za druhé na úrovni správních orgánů na národní nebo regionální úrovni a také na úrovni příjemců nebo uchazečů o grant. A konečně jsme identifikovali eh, faktory ovlivňující eh, náklady, eh, faktory potenciálně ovlivňující efektivitu a sformulovali jsme doporučení, abychom odstranili ty neefektivní náklady. Jak vidíte na spodku tohoto slajdu, cílem té studie je vybrat eh, grantové programy v oblasti konkurenceschopnost, růst a pracovní místa, ekonomická a územní eh, soudržnost a udržitelný růst. Je potřeba zmínit, že eh, tím už pokrýváme dvě třetiny celkového objemu grantů, které se ročně udílejí Evropskou unii za posledních několik let. Jak víte, zjednodušení a harmonizace eh, evropských nařízení eh, už několik desetiletí jsou zdrojem obav eh, u příjemců grantů. Přímé náklady eh, i nepřímé náklady eh, podléhají eh, pravidlům Evropské unie a specifickým pravidlům, které v podstatě řídí grantové procesy. Na levé straně tohoto slajdu vidíte na jedné straně Evropské finanční nařízení, které stanovuje vůdčí principy pro další iniciativy, tak aby bylo rozšířeno prostředí zprávy grantů a napravo toho slajdu eh, vidíte eh, specifická pravidla pro financování eh, programů, které tyto procesy řídí. Když vezmeme tato pravidla v potaz spolu se specifiky programu a s potenciální administrativní zátěží, jako je například povinnost reportování auditů, kontrol, povinné proplácení a tak dále, tak je samozřejmě pochopitelné, že pravidla eh, pro mobilitu studentů například eh, jsou poměrně jiná než pravidla pro řízení eh, mezinárodních výzkumných programů. Na druhou stranu to by nemělo znamenat, že Evropská komise nebo Evropská unie by neměla mít za cíl harmonizovat tato různá financovací schémata pro různé programy. Na dalším slajdu vidíte, že proces zprávy grantů je poměrně podobný u různých eh, financovacích programů, přestože implementace těchto programů se může program od programu lišit. Ten eh, obecný model tady vidíte eh, nakreslený, ten byl využit v naší studii, se stává ze tří hlavních částí. Za prvé eh, je to fáze eh, výzvy k podávání návrhu, za druhé je to implementace grantu a za třetí eh, uzavírka grantu v závislosti na různém typu zprávy, tedy sdílená zpráva, přímá zpráva, nepřímá zpráva. Role různých aktérů v tomto procesu může být různá. Představme si generální ředitelství komise, exekutivní agentury, členské státy, regiony, ale také národní agentury, eh, ty se také někdy zapojují. V každé z těchto tří hlavních částí procesu žadatel o grant, eh, případně úspěšný příjemce, eh, také sehrávají důležitou roli a jsou zapojeni. V té první fázi eh, udělení, na, udělení grantu, respektive výzva pro podávání návrhu, tam eh, žadatel podá žádost o grant, eh, pod, případně najde grant, pak začne registrace, vývoj návrhu a tak dále. Poté následuje poměrně často vyjednávání o kontraktu a během implementace grantu vznikají povinnosti podávat zprávy tedy povinnosti pro příjemce. A konečně e, v, ve fázi uzavírky grantů probíhá mnoho e, auditů u příjemců a k tomu ještě další administrativa, kterou musí příjemce splňovat. Tak z toho je, myslím, zjevné, že zpráva e, řízení tohoto procesu si žádá značné zdroje od všech zainteresovaných stran, jak na úrovni vlády, tak na úrovni jednotlivých příjemců. Když se podíváme na náklady na toto všechno, tak e, zaprvé je potřeba si povšimnout toho, že finanční pomoc komise v době, kdy jsme prováděli tuto studii, e, neměla e, dostatečnou granularitu dat, a e, proto jsme pracovali s případovými studiemi. E, data, která jsme nashromáždili, je tedy třeba vnímat e, v tomto smyslu. A proto je zapotřebí brát je trochu s rezervou při extrapolaci nebo při porovnávání údajů o nákladech v různých financovacích programech. Během studie jsme nedostali žádná data o Erasmu+. Jak vidíte na slajdu, eh, máme tu tři eh, oblasti nákladů. Za prvé je to na evropské úrovni, výjima Erasmu+. Tady vidíme, že komise ročně vynakládá zhruba 300 milionů na implementaci grantových programů a na dohled nad správními orgány, které fungují ve sdílené správě. Programy v přímé správě eh, eh, stojí eh, zhruba 1% podepsaných dohod, zatímco u, sdíleného, u sdílené správy je to 0,1% Eh, závazku. To jsou nízká procenta, ale musíme si představit eh, ty velké objemy, o kterých hovoříme. Je potřeba konstatovat, že ta různorodost nákladů v studovaných programech je velice vysoká. Například u přímé zprávy eh, se to pohybuje od 0,5% zhruba až po 10% podle toho, eh, na který konkrétní program se podíváte a eh, pohybuje se to od 0,07% až po 0,15% u sdílené zprávy. faktory nákladů a zejména velikost eh, jednotlivých grantů a také eh, legisl- platná legislativa, eh, povinnost reportování a také stupeň automatizace. To jsou podstatné faktory. Na národní a regionální úrovni jsme eh, sezbírali údaje o nákladech a tady je třeba říci, že eh, faktory aktivit a nákladů jsou poměrně podobné jako na evropské úrovni. Eh, průměrné náklady odhadem v porovnání s vytvořenou hodnotou jsou asi 5% a tady zase ty náklady se pohybují od 3% až po 10% podle toho, kterou případovou studii si vezmeme. Takže to jsou zase poměrně Eh, rozdílná čísla. A na úrovni příjemců, eh, příjemcům vznikají náklady zhruba 1% až 19% eh, obdržených financí. A tady hlavními faktory jsou zase objem přijatých financí, zkušenost příjemce a žadatele se zprávou grantů, platná legislativa, ehm, manažerský režim, eh, úroveň kontrol a úroveň automatizace procesu. Tady je důležité poznamenat, že několik našich případových studií ukazuje, že eh, proces žádání eh, představuje 20 až 30 nákladů, což znamená, že i neúspěšným žadatelům vznikají značné náklady. Samozřejmě je potřeba zdůraznit, že Evropská komise už eh, podnikla značné úsilí směrem ke zjednodušení. Nicméně v našich online dotaznících, které vyplňovaly správní orgány a v interview, které jsme vedli s příjemci grantů a také při našich schůzích s agenturami a s Evropskou komisí, vyplynulo, že administrativní zátěž je stále eh, na evropské národní regionální úrovni i na úrovni příjemců eh, vnímána jako značná. Eh, vidíte příklady na slajdech, nebudu zabíhat do podrobností, ale na evropské úrovni jedním z hlavních prvků, na který jsme byli upozorněni, je nedostatek harmonizace napříč různými grantovými projekty a také různá úroveň automatizace a digitalizace a také e, úroveň e, kontrol, které se velice liší v jednotlivých grantových schématech. Na národní a regionální úrovni e, jedním z hlavních prvků byla rozsáhlá povinnost podávání zpráv Evropské komisi, nejasná legislativa, a poměrně často také e, změny zákonů, ke kterým v minulosti došlo. E, to vytváří administrativní zátěž na této úrovni a právě tak složité a časově náročné audity e, byly uvedeny jako velká zátěž. V neposlední řadě na úrovni příjemců Tady obecně je proces grantů vnímán jako složitý, zejména menšími eh, organizacemi, které žádají o grant a také novými žadateli, které ještě nemají zkušenosti eh, lidí, kteří žádají o grant častěji. Tady zase ty prvky, které eh, jsou vnímány jako největší zátěž, to jsou podklady, které je třeba předat, eh, audity byly několikrát zmíněny a někdy také členské státy mohou přidávat další administrativní zátěž eh, a další požadavky příjemcům, kromě toho, co po nich vyžaduje Evropská unie. To je gold plating typický a ten byl zmíněn jako problém několika příjemci. Následkem toho je potřeba eh, konstatovat, že malé organizace a noví žadatelé eh, mohou být odrazeni od toho, aby podali žádost o grant eh, vzhledem k nákladům a administrativní zátěži, které to sebou nese. Pokud je o úvahy komise o předchozím financovacím programu 2007 až 2013, tak tam e, bylo provedeno zjednodušení u programu na rok 2014 až 2020 a další zjednodušení je e, plánováno nebo se chystá. Tady na levé straně vidíte několik provedených zlepšení, zjednodušení. Ty se týkají e, zejména proplácení nákladů a digitalizace. Zase nebudu zabíhat do jednotlivých příkladů, ale našli bychom jich mnoho. Na druhé straně eh, lecos bylo plánováno nebo předvídáno, eh, vezmu několik příkladů. Eh, například vyučtování nákladů eh, zjednodušenými formuláři pro malé a střední podniky, digitalizace, eh, zprávy grantů a snížení dalších, snížení požadavku na další kroky nebo další formuláře ze strany správních orgánů. Kromě toho, co se momentálně plánuje, co probíhá nebo co je dosud implementováno, jsme eh, od komise a členských států a také od příjemců dostali eh, zpětnou vazbu, eh, ze které plyne, že stále ještě jsou tu příležitosti pro další zjednodušení a pro výměnu osvědčených postupů v pěti hlavních oblastech, které vidíte na tomhle slajdu. Za prvé se to týká regulačního rámce a pravidel, která platí pro zprávu grantů. Je zapotřebí dále harmonizovat pravidla v různých programech, to je velice důležité. To je potřeba zvážit do budoucna. Pak tu máme eh, regulatorní stabilitu v rámci daného víceletého finančního rámce, zajištění dobré komunikace a eh, vyhýbání se eh, gold platingu. To jsou další důležité prvky. Pak tu máme za druhé digitalizaci a automatizaci aktivit spojených s, se zprávou grantů a zejména tedy ta čistá digitalizace, tedy instalace e, IT nástrojů, e, které jsou potřeba e, to je důležité pro změnu manažerského přístupu, je potřeba mít plán e, adaptace pro ty nové IT nástroje, e, které by ukazovaly e, změnu pracovních toků v digitalizovaném prostředí. Ten třetí bod eh, zjednodušení je eh, další zlepšení eh, obchodních procesů a optimalizace pracovní zátěže. Často ze zkušenosti víme, že když zdigitalizujete určité procesy, tak ne vždy se zároveň snažíte zjednodušit ten proces samotný. Často prostě digitalizujete to, co tam bylo předtím. Takže je potřeba kromě digitalizace se zabývat také potenciálem zlepšení procesu jako takového, zjednodušení procesu jako takového. Příkladem může být odstranění nadměrného požadavku podávání zpráv, zdvojení auditu, čehož jsme si eh, povšimli často, eh, oběh fyzických dokumentů vedle těch digitálních. To jsou eh, otázky, které je třeba do budoucna prošetřit. Za čtvrté, dalo by se také eh, uvažovat o racionalizaci požadavků na podávání zpráv a v neposlední řadě také zvýšit granularitu eh, systému finančních informací, tak aby se zlepšila zpráva celého procesu a abychom se mohli zaměřit na oblasti, kde je možné dosáhnout úspornosti eh, nákladů. To podle našeho názoru je potřeba a bylo by pro komisi zajímavé se tím zabývat. Například systém zprávy založené na e, aktivitách, e, to si myslíme, že by mělo být zavedeno. Tak závěrem můžeme říci, že procesy grantů lze dále zjednodušovat, jak jistě chápete, jak si uvědomujete, abychom e, zefektivnili náklady na straně komise i správních orgánů ve členských státech a regionech. A e, co je ještě důležitější, je důležitým úkolem evropské úrovně i členských států a regionů usnadňovat eh, žadatelům a příjemcům procesy, eh, čímž by se snížila ta subjektivní administrativní zátěž i reálné náklady, které vznikají tím, že podáváte žádost o grant. To jsou tedy dva pilíře, které eh, patří k hlavním závěrům naší studie. Děkuji vám za pozornost a jsem vám k dispozici, kdybyste měli jakékoliv otázky. Ja, vielen herzlichen Dank. Das ist eine... Děkuji vám. To je studie rozpočtového výboru. Já jsem byla přítomna tamní prezentaci a dospěla jsem závěr, že poznatky jsou takové, že bychom se tím měli zabývat i my. Takže děkuji, je to velice zajímavé. My jsme to tak nějak už tušili vždycky. Abych tady neříkal, že už jsme to vždycky věděli. Ráda bych se vás zeptala na ty případové studie, které jste prováděli. Mohli byste nám k tomu říct si něco bližšího? Jaké to byly případové studie, jakých se týkaly programů? Já jsem šokována těmi 19 eh, procenty, takže k tomu byste měla něco, měl něco říct. Já jsem se také snažila zjistit například eh, administrativní náklady ve svém regionu a například u ESF, tam dokonce bylo nějakých 40%. Ono samozřejmě záleží vždy, čím se zabýváte, kde to je a kolik prostředků se eh, čerpá. Takže kdybyste k těm sumám na úrovni EU země i příjemců mohli říct, kterých programů se to týká, tak to by bylo, myslím, dobré a důležité. Potom Máte nějaká doporučení k dalším krokům, co dělat, kromě toho, že všechno je hrozně komplikované? S velkou obavou teď jsem byla svědkem toho, že komise předložila takovou reformu eh, finančního nařízení, které znamená v podstatě úplné přepsání finančního nařízení a přímě řečeno, kdo pro boha v dnešní době se tím má ještě e, zabývat, když už ty programy běží a kdo to pak má realizovat v tom probíhajícím období tak to mm, nevidím úplně tak, že to dobře dopadne. Ale takže teď je ta příležitost, kdy můžeme do toho vnášet určité změny, takže prosím, kdybyste nám k tomu něco řekl. Jsou ještě kolegyně, kolegové, kteří se chtějí přihlásit o slovo? Pokud ne, tak dostanete slovo, můžete zareagovat. A pan kolega Brian Hayes ještě. Ano, velice stručně to, co říkala paní předsedkyně. Na to navážu, mám dvě otázky. Ty informace, kde jste je nedostali od eh, toho národního orgánu nebo komise, tak eh, setkali jste se s tím, ono to vypadá, že sice nějaká informace jsou, ale nejsou zcela kompletní a dostávali jste ty informace včas a takovým způsobem, se s nimi mohli pracovat? A potom často eh, jsem upozorňován na to, že náklady u třetích stran, které například poskytují poradenství různým malým a středním podnikům o eh, různých eh, žádostech týkajících se jednotlivých kapitol, tak to, že se to zvyšuje a vy také uvádíte, že je to docela vysoká částka. A někdy je to například um, malý podnik, kteří se snaží využívat takové fondy. Nakolik je to pro ně vůbec realistické, pro takový malý podnik, aby na sebe vzal uh, takové ty závazky finanční zodpovědnosti a výkaznictví, zatímco jsou jiné podniky, které vlastně určité své náklady mohou do toho promítnout, do té žádosti. A když je někdo, kdo prostě k tomu používá vlastní iniciativu, vlastní zdroje, eh, aby nemuseli schánět ty třetí strany, které jim budou zajišťovat tu administrativu. Eh, zabývali jste se touto otázkou také nějakým způsobem? Děkuji, pan kolega Flanagan. Děkuji vám. Bylo to velice zajímavé, svým způsobem i šokující že to může být až 19 A jak už zde zmiňovala paní předsedkyně, říkala něco ve smyslu, že jsme to tušili, ale ne úplně jsme to věděli a teď to tedy tady máme trochu konkrétně před sebou. Oblast zemědělství. Tak čím dál tím častěji se setkávám s tím, že ty peníze, ty granty by měly jít na zemědělství, ale jdou například na různé rozvojové agentury, nedostávají se k farmáři jako takovému. A otázka problácení grantů a e, různé převody peněz a podobně, ale možnost například využívání virtuálních měn v budoucnosti pro zvýšení e, dosledovatelnosti. Já vím, když e, lidé slyší eh, virtuální eh, měny, že budou eh, zdrženliví, ale oni se můžou používat i férovým způsobem a jsou často dohledatelnější než hotové peníze. Takže když vy udělíte grant, aby opravdu dost, došly ty peníze tam, kam mají dojít a někdo jiný ty peníze nedostal. A udělalo by se určitý práh kolik je možno použít na administrativu a jakmile to překročíte, tak už to prostě nepůjde dál. Prostě bude jasně vymezené, komu jaké peníze můžou dojít. Já myslím, že zde by byl určitý potenciál do budoucnosti. Zda jste se zabývali tedy i otázkami virtuálních měn. Paní Ayala, prosím. Gracias por la, por la información. Děkuji mnohokrát. Ráda bych eh, abychom tady měli ještě více závěru, protože těch pět hlavních eh, je součástí eh, Centra práce naší komise, co se týče také komunikace s Evropskou komisí, s Evropským účetním dvorem, protože většinou legislativní předpisy generují nejvíce těch problémů. My víme, že když známe evropskou situaci, měli bychom se snažit eh, to nějakým způsobem eh, zjednodušit, ale v mnoha věcích eh, sami členské státy jaksi se lo komplikují, ani nemusí. A máme tady také různé vzorce, protože někde je ta, to spolufinancování. No, z zásady v těch závěrech vlastně se neříká nic, co bychom nevěděli. Co mě způsobuje obavy, jsou ty dvě poslední věci. Rozměr subvence a typ příjemce, protože alespoň v těch závěrech, které já čtu, je část, kde se hovoří o hodnotě peněz, kolik jim dáme, Eh, je to dobře nebo ne, kolik to bude stát eh, na, v časových nákladech a administrativních nákladech a je tady symbolická část přidané hodnoty, eh, kterou Alespoň já se domnívám, že potřebují malé a středně velké podniky a jiné organizace i veřejné úřady, které se velice snaží aplikovat Eh, ty předepsané materiální náklady, ale je tady také určitá součást evropské přidané hodnoty. Mož, a to by mělo takhle být zahrnuto do zvažování, kdo se bude účastnit eh, toho programu. Podívejme se vždyť, tak toto děláme s Erasmem. <clears throat> Potom je tedy tedy ta evropská část přidané hodnoty, kterou já tam nikdy nevidím zahrnutou. Další věc, typ příjemce. Vy tady říkáte, že ty příjemce má být takový, což je tedy logický, ano, velké univerzity, velké korporace, velké veřejné úřady, ty to stojí míň eh, řídit tyto záležitosti a žádat o dotace, ale samozřejmě pro ty menší, pro malé a střední podniky je to daleko svízelnější a to mi eh, dělá obavy, eh, protože se eh, Obávám to, že to tak v těch závěrech je. Vždyť o co se snažíme je pravý opak. My chceme, aby tyto pomoci se dostaly až k tomu poslednímu příjemci. K mladým lidem, když se jedná o záruku pro mládež, eh, k zemědělcům jednotlivým, když se jedná o dotace ze zemědělství a tak dále, aby prostě z toho neprofitovali prostředníci a chtěla jsem se dovědět váš názor. A potom, konkrétně v Horizontu 2020 vy hovoříte o tom, že se vám tedy jeví jako určité zjednodušení možné racionalizace kontrol. Tady bych ráda věděla, co tím míníte. Racionalizace ex ante kontrol. Děkuji vám. Děkuji. Prosím pěkně, máte slovo. Many thanks for the um, long list. Děkuji vám moc krát za dlouhý seznam otázek. Já se pokusím to nějak sloučit a podle svých možností na ně odpovědět na základě uh, informací z naší studie. Já ty otázky projdu tak, jak jsem si je zapsal. K případovým studiím. My jsme z těch případových studií, studií vybrali některé vzhledem k tomu, že rozsah naší studie byl poměrně malý a proto jsme vybrali několik programů, u kterých jsme měli zajímavá a kvalitní data na všech úrovních, tedy evropské, národní, na úrovni správních orgánů ve sdílené správě a na úrovni příjemců. Takže to raději, než abychom předstírali, že máme dostupná veškerá data všech programů, všech regionů, všech členských států. Takže proto jsme se rozhodli pro těch několik případových studií. Takže zase opakuji, je potřeba brát to s rezervou, ta čísla, a ne eh, je brát jako hotovou věc. Proto také do zprávy nezahrnujeme eh, čísla úplných nákladů, pracujeme s procenty, abyste měli představu o tom, jak je eh, problém velký eh, v rámci některých eh, financovacích programů. Je velice těžké, ne-li nemožné, začít porovnávat tenhle program s tamtím programem. Takže do toho se prosím nepouštějte. Já vím, že to procento 19% u některých eh, případových studií se zdá velice vysoké, ale samozřejmě může eh, tomu být tak, že eh, jde o velice nízkou grantovou částku udělenou některému příjemci, takže to trošku možná zkresluje výsledky. No, je to spíše ilustrace než cokoliv jiného a my se nepokoušíme o žádnou úplnost. Je důležité si uvědomit, že ta různorodost financovacích programů a ten fakt, že tu a tam je potřeba si povšimnout vysokých procent a e, to, že je tu co zlepšovat zejména pro malé a střední podniky a pro nováčky, tak těm je potřeba snížit administrativní zátěž. Také jste se ptali, jaké změny jsou podle nás nejpotřebnější. K tomu bych eh, zopakoval, že vzhledem k důležitosti malých a středních podniků v Evropě, eh, jak jsou důležité pro zaměstnanost, pro ekonomiku a tak dále, tak jedním z klíčových úkolů je eh, dále snížit administrativní zátěž pro malé a střední podniky, které žádají o granty. Také eh, pro nové žadatele, aby granty nikoho neodstrašovaly eh, jen eh, tou obrovskou spoustou administrativní zátěže, která se s nimi pojí. To jsou z mého osobního pohledu důležité faktory. Potom výměna osvědčených postupů mezi programy. To je důležité. Já ze své profesní zkušenosti znám velice dobré příklady, například digitalizace některých programů, což už eh, je mezi tím sdíleno s dalšími programy a s Evropskou komisí. Podle mého názoru takovéto sladění praktik v různých evropských programech by mohlo jít ještě mnohem dále, než tomu dnes je. Myslím si, že bych vás mohl odkázat k těm pěti pilířům, které jsem shrnul na tomto slajdu. Ty si myslím, že obsahují nejdůležitější sdělení. Pokud je o poskytování informací, tak eh, my jsme měli eh, málo času a eh, obrovskou spoustu správních orgánů, příjemců a tak dále. Nemohli jsme je vyspovídat všechny nebo se sbírat údaje ode všech. Je pravda, že Počet těch, kteří nám odpověděli, byl poměrně nízký, zejména to se týká správních orgánů. Na straně komise jsme měli určité problémy včas získat informace, Nicméně nakonec jsme dostali všechny informace, které jsme potřebovali, ale z poměrně vysoké úrovně. E, ne v takových detailech, jak bychom si bývali přáli, e, aby nám to umožnilo hloubkový průzkum e, problematiky. Znamená to, že data nejsou k dispozici? Já myslím, že ne. Zase ale, a tady ukazuji na to poslední doporučení ze slajdu, eh, systémy finančních informací komise, tak jak nyní eh, vypadají, neumožňují jediným pohledem eh, analyzovat data za tak krátký čas, jaký jsme měli k dispozici. Pokud jde o náklady pro třetí strany, tak máme důkazy toho, že zejména malá střední podniky a noví žadatelé se uchylují ke konzultantům nebo externím poradcům, aby za ně vyřešili administrativu, která je s granty spojená. To samozřejmě sebou nese určité náklady. Máme zprávy o příjemcích, kteří pokud by to měli porovnat s reálnou výhodou těch grantů, tak si řeknou, že jim to za to nestojí. V podstatě odstraší je to, a nepokusí se vůbec o grant zažádat. Potom eh, to platí zejména pro malé a střední podniky. A zase je potřeba zjednodušit administrativu. Kdyby proces byl jednodušší, jasnější, nebo kdyby se o něm lépe komunikovalo, tak si myslím, že méně lidí by se uchylovalo k externím konzultantům. Potom zajímavá otázka na virtuální měny, bitcoiny a tak dále. To je samozřejmě velice zajímavé téma. My jsme se jim v této studii nezabývali, protože z našeho pohledu ta technologie je stále ještě v plenkách a je zapotřebí, aby se dále vyvíjela, než budeme mít jistotu, že se to bude dát bezpečně používat v této oblasti. Ale jak správně říkáte, tyto nové typy virtuálních měn skýtají velice dobrou eh, vysledovatelnost eh, ze strany auditu, takže váš grant by byl velice transparentní. Eh, to jsou určitě zajímavé možnosti, ale myslím si, že zatím je to příliš futuristické. Rozhodně bych ale povzbudil evropské instituce, vyzval je, aby eh, v tomto směru dále pátrali, protože je možné, že tady pro granty plynou zajímavé možnosti do budoucna. Pak se tu hovořilo o obrovské administrativě, která je s těmi pracovními programy, financovacími programy spojená. Ano, to je pravda, to je také jeden z hlavních závěrů naší studie. Probíhá spousta administrativy a na druhé straně je potřeba si uvědomit, že tady rozdáváme velké množství peněz rok co rok, takže určitá úroveň administrativy a určitá úroveň kontroly bude v každém případě vždycky nutná. Jde tady o to najít zajímavé způsoby, jak tu situaci zmírnit, ale přitom uchovat eh, patřičnou úroveň kontroly, tak, aby tím nebyli příjemci příliš zatížení. K otázce ohledně přidané hodnoty Evropské unie, tak bychom eh, byli požádáni pouze, abychom se zabývali náklady na evropské granty, takže jsme neprovedli eh, plné posouzení dopadu grantů, což by samozřejmě byla taky zajímavá otázka. My jsme se tím ale v této studii nezabývali. velikost grantu, typ příjemce nebo také důležité faktory ovlivňující eh, náklady. Například eh, pokud eh, někdo může získat pouze velice málo peněz z grantu, tak si rozmyslí, než o něj požádá, pokud administrativa je příliš složitá. Takže zase zlehčit administrativu. A potom eh, druhý typ příjemce eh, je ten, o tom jsem už hovořil, Takže každopádně zejména u těch organizací malých a středních podniků, těch nováčků, těm se to pokuste co nejvíce zjednodušit. To je ze všeho nejdůležitější. Já. Ano, děkuji vám mnohokrát. Každopádně zůstaneme u tohoto tématu, protože se domníváme, že je pro nás skutečně mimořádně důležité pro přežití Evropy a pro věrohodnost všech implementačních procesů. Já si tak trochu dělám obavy, protože ve studii často hovoříte o otázce disponibility údajů jak máme eh, hodnotit naši práci, kdybychom eh, nebyli schopni zjišťovat data. Proto je důležité, abyste nám dal eh, informace o tom, kde můžeme tato data sbírat, abychom to zapracovali do budoucí reformy rozpočtového řízení. Děkuji mnohokrát za studii i za vaši prezentaci, jestli to nebylo snadné vyhotovit tu studii, která je velmi obsažná protože se pokouší sloučit eh, celou řadu přístupů. Děkuji mnohokrát, tím jsme se dostali ke konci tohoto programu a dostáváme bodu, pardon, a teď se dostáváme k dalšímu bodu a sice zvláštní zprávu Evropského účetní dvora. Máme tady našeho známého, naší zpravodajkou je paní Klaudia Schmidt a Kamiones tady zastupuje Evropský účetní dvůr, který hned dostane slovo, aby nám představil zprávu Evropského účetního dvora. Prosím pěkně. First, congratulate you for your election, of course. Děkuji. Já vám blahopřeji k vašemu zvolení a zvol, také blahopřeji všem zvoleným místopředsedům a přeji vám mnoho úspěchů. Vážení poslanci, vážené poslankyně, dámy a pánové, je pro mne velká čest, že vám zde mohu představit zprávu účetního dvora o systému evidence půdy, obecně znám pod zkratkou LPIS. Na úvod stručně vysvětlím, co LPIS vlastně je. LPIS je IT systém. Je založený na fotografiích, které zaznamenávají veškerou zemědělskou půdu v členských státech. Je to klíčový kontrolní mechanismus v rámci společné zemědělské politiky. Používá se k ověřování způsobilosti dotací na plochu a to je nějakých 45 miliard eur ročně. Systém také hraje čím dál tím větší roli při Eh, zjišťování, dodržování nejrůznějších par, eh, pravidel, například v oblasti ekologizace, podmíněnosti, eh, agrienvironmentálních opatření nebo podpory pro znevýhodněné oblasti. Nyní existuje 44 národních nebo regionálních LPIS a zahrnují nějakých 135 milion referenčních pozemků jak eh, vypadal audit. Analyzovali jsme, zda členské státy správně používají LPIS a zda to náležitě monitoruje komise. Auditní návštěvy se týkaly komise a pěti členských států, což pokrývalo šest LPIS a také jsme všem členským státům poslali dotazník. Naše zpráva za prvé uznává, že LPIS je užitečný nástroj pro prevenci a zjišťování chyb. Pro rok 2015 byla odhodována chybovost 2,2 v Evropském zemědělském a záručním fondu. To je lehce nad Prahem významnosti, který byl stanoven na 2 Navíc jsme zaznamenali pozitivní rozvoj v souvislosti s LPIS probíhají různé pravidelné audity, follow-up, navazující kroky a komise tady zlepšila svoji eh, monitorovací úlohu. V první části naší zprávy uznáváme užitečnost eh, LPIS, ale také identifikujeme některé potenciální oblasti, kde by bylo možné spolehlivost systému více zlepšit. Během auditních návštěv členských států jsme zjistili, že ortosnímkování většinou eh, je aktuální, ale u fotointerpretace naši auditoři zjistili případy, kdy neproběhlo spolehlivým způsobem. Byly zde i jiné případy, kdy vlastní snímky nebyly jednoznačné a auditoři potom při konkrétní návštěvě konkrétního pozemku zjistili nespůsobily eh, prvky. Také jsme zjistili slabiny poměrných systémů členských států. Tyto systémy lze použít ve složitých situacích, kdy například na těch pozemcích je řada různých nespůsobilých prvků, jako například keře, skály, stromy a podobně. Máme zde dobrý uh, příklad ze Skotska, kde farmářská uh, půda je kontrolována prostřednictvím LPIS a podpůrné dokumentace. Zjistili jsme, že některé členské státy nebyly schopné poskytnout eh, spolehlivé a srovnatelné informace o nákladech na LPIS. To tedy omezňuje eh, možnost analyzovat eh, účinnost vynakládaných nákladů na daný systém. V druhé části jsme se zabývali tím, jak se LPIS aktualizuje tak, aby odpovídalo novým požadavkům SZP. Zaměřovali jsme se tedy na takzvaný eh, greening a na eh, jednodušší implementaci prvního pilíře. Greening. Co se týče trvalých travních porostů, LPIS ještě nesleduje adekvátně všechny oblasti. Eh, plochy využívané v ekologickém zájmu zde se situace zlepšuje a je zde Eh, legislativní orgány stanoven termín v roku 2018. Zjistili jsme, že jsou zde nedostatky eh, u eh, oblasti podmíněnosti a agrienvironmentálních režimů. A není k otázce zjednodušení. Zjistili jsme, že systém geoprostorové žádosti o podporu Eh, má také eh, ten eh, termín 2018, co začíná být častěji využíván a zlepšuje informace poskytované v LPIS systémech. Nicméně další opatření, například práh stability 2% a nebo pravidlo 100 stromů, zatím nebyly příliš úspěšné. Také jsou zde různé nové kategorie způsobilé Eh, půdy, ale některé požadavky není možné eh, zkontrolovat prostřednictvím LPIS. Takže zjednodušení probíhá, ale nadále je tu velká výzva. V třetí části jsme se zabývali rolí komise. Monitoring eh, zákonnosti a správnosti LPIS se ze strany komise v oblasti SZP zlepšil v daném období. Eh, jsou zde komplexní akční eh, plány a dochází k různým nápravám. Nicméně se zaměřují hlavně na otázku zákonnosti a správnosti a nikoli na všeobecné zvyšování účinnosti systému LPIS. Eh, komise zavedla takzvaný Mm, analýzu kvality LPIS, aby členské státy mohly zanalizovat případné slabiny v systému a zjednat nápravu tam, kde je to potřeba. Co se týče spolehlivosti, eh, výsledky byly podkopávány slabinami v oblasti metodologie a aplikace. Výsledky také nebyly dostatečně využívány k zlepšení kvality dat LPIS. Vydali jsme doporučení, aby se dále zlepšovalo fungování LPIS a dvě z těchto doporučení nyní zmíním. Vyzýváme členské státy, aby rozvíjeli rámec pro vyhodnocování nákladů pro provoz a aktualizaci jejich LPIS systému, protože e, míra chybovosti je blízko Prahu významnosti 2% a náklady na eh, vazujících kontrol jsou vysoké, je důležité, aby členské státy byly schopné analyzovat nákladovou účinnost svých kontrol a lépe si je nastavovaly. Eh, tato informace o nákladech by byla eh, užitečná i pro komise a další aktéry při zvažování dalšího rozvoje politik a kontrolování a implementování a náklady na ně. Doporučujeme také, aby komise zlepšila monitoring výsledků analýzou eh, všech nesouladů, eh, poskytovala zpětnou vazbu členským státům, reagovala na ně a postaral se na to, aby zde byly nápravné akční plány tam, kde jsou potřeba, aby byly implementovány. Děkuji vám za pozornost a rád vám zodpovím veškeré vaše otázky. Děkuji. Děkuji vám. To je opravdu důležitá zpráva, protože zde jde o hodně peněz. LPIS je nástroj pro zprávu velkého množství financí. Myslím, že cesta do evropských pekel vede přímo přes LPIS. No, zpravodajkou je paní Schmidt, takže prosím, máte slovo. Děkuji. No nevím, jestli se teď vydám do pekel nebo ne. Pro mě ta zpráva byla relativně nová. Já jsem zde první funkční období. Pan kolega zde už detailně informoval o té zprávě. abych bych ji možná ještě schrnula svými slovy. Jde tedy o správní kroky členských států při identifikaci těchto eh, pozemků. Kontrola se období 2015 až duben 2016. Německo, Irsko, Rakousko, Polsko a Spojené království se kontrolovaly na Mátkově a hlavní auditní otázka zněla, zda tento systém evidence zemědělské půdy LPIS je řízen správně dobře. Obecně tomu bývá tak, že eh, přes SZP eh, jsou financovány tedy evropské dotace do zemědělství a v roce 2015 to bylo 45,5 miliard eur podpor což je opravdu obrovská částka. 40 miliard eh, v prvním pilíři přímé platby zemědělcům a opatření týkající se nestability trhu, reakce na ekologické výzvy a 5,5 miliard eur eh, ve druhém pilíři, to znamená rozvojové eh, programy pro rozvoj venkova. Systém LPIS pro identifikování a evidenci zemědělské půdy závisí tedy na mm, těch satelitních snímků nebo snímkování ze vzduchu, je to IT systém a jeho účelem je registrování pozemků v členských státech. Je považován za zásadní kontrolní mechanismus, prostřednictvím něhož je, se tedy má kontrolovat způsobilost k obdržení dotací a, jak už to bylo e, řečeno, v roce 2014 chybovost byla 2,9 v zemědělském e, fondu, asi polovina chyb se týkala právě ploch Zajímavé je, že v těch 28 členských státech momentálně je tedy 44 vnitrostátních a regionálních systémů LPIS a 135 eh, milionů referenčních ploch zaevidováno. Zajímavé je, že na zprávu eh, a kvalitu dát eh, v daném systému, že za ně ručí právě jednotlivé státy. A ve zprávě je vidět, že zde panuje neustále snaha, aby se nejenom ta zodpovědnost, ale i kontrola a správnost mm, eh, dávala do rukou členských států. Bohužel kritika účetního dvora je velice rozsáhlá i když se to formulovali trochu jinak, tak e, jsou zde velké e, prodlevy při e, nahrávání nových ortofotografií. Já si myslím, že až se více budou využívat drony, tak ty problémy se satelitními nebo letenským snímkováním už nebudou tak velké jako nyní, ale že zde také dojde k jednotným fotografiím a jednotným postupům. Systém pro ráta a poměrný systém nebyl vždy aplikován spolehlivým způsobem. A například eh, eh, lidmi budované struktury, různé zdi, silnice, budovy by měly být vymezeny v LPIS a vnitrostátní auditoři měli problém tady s vymezování parcel k aplikaci souři, souřadnic a e, stanovení daných podílů. Co mě zaráží, že zde tedy není analýza e, nákladové účinnosti členských států v oblasti LPIS a členské státy nebyly schopné poskytnout spolehlivé údaje o skutečných nákladech na LPIS. Byly zde problémy s kvantifikováním celkových nákladů na investice ročních provozních nákladů a specifických záležitostí, například aktualizace LPIS. Komise ale ku podivu také od členských států neměla žádné požadavky na provozní náklady u LPIS, no a proto tedy komise není schopná ani vyčíslit náklady s souvislosti s novými požadavky na systém nebo politickým vývojem, není schopná je zhodnotit. Jsou zde problémy i s identifikací a registrací eh, podpor v oblasti Eh, ekologického zemědělství a jsou eh, placeny různě. Komise dává k dispozici jenom málo informací o zlepšování účinnosti nákladů a jejich kontrole. Hlavně se nyní zaměřovala na zákonnost a správnost. Domnívám se tedy, že by z toho měly vyplynout následující požadavky LPIS, co by rozsáhlý a přesný systém kontrol by měl být opravdu využívatelný a členské státy by měly nebo mají provést následující aktualizaci a dbát na náležitý sběr dat. A z toho vyplývá také to, že pouze pokud stávající náklady LPIS jsou známé, pak můžeme hovořit a rozhodovat o ne, mm, účinném vynakládání nákladů. A já vím, že komise samozřejmě podporuje členské státy, pomáhá jim, ale asi by to mělo být ještě intenzivnější, protože jenom tak je možné tedy jednotným způsobem vyčíslit náklady i na dráme členských států a určit, v jakém finančním rámci se zde vlastně pohybujeme a kde je možné provádět úspory. Mám zde napsané ještě další body, které už ale zazněly, byly tady zmíněny. Přesto mám několik otázek, které chci adresovat komisi. Členské státy se odvolávají na to, že systémy pro kontrolu nákladu jsou příliš složité případně, že by potřebovali více pomoci nebo očekávali více pomoci od, ze strany komise, aby naplňovali příslušné zadání. Jak to vidí komise jak by se dala situace zlepšit? Jsou, je, je zde nějaké úsilí, aby se těch 44 LPIS systémů v 28 zemích sjednotilo do jednotného systému, který tedy potom umožní srovnatelnost napříč a mezi zeměmi, protože nyní je tomu tak, že některé země mají jeden systém a v Německu například každá spolková země má svůj vlastní systém a to je potom velice komplikované také provádět jakékoliv srovnávání. Dále. Jak si může být komise jistá a zajistit, aby tím netrpěli zemědělci, kteří jsou na jedné straně pod tlakem členského státu, ministerstva a toho výplatního místa. A já vždy navrhuji to, aby se věci zjednodušily tak, aby každý mohl dobře žít. Zjednodušení neznamená, že se nebude kontrolovat, ale prostě čím jednodušší systém, tím snáze se také kontroluje a tím je transparentnější nejenom pro ty auditory, kontrolory, ale i pro nás. A to je asi zatím vše. Mám sice další otázky, ale už je zde nebudu ventilovat. Děkuji, Děkuji mnohokrát, kolega Ale. Děkuji vám, paní předsedkyně. Nejprve mi dovolte, abych poblahopřál za vaši zprávu paní Schmidt. Chtěl, tak bych také poděkovat panu Milionosovi. My vítáme tuto zprávu týkající se systému evidence půdy. Toto hodnocení nás vede k těm nejdůležitějším otázkám, jak co nejlépe řídit tento systém a jak ho zlepšit. Zároveň bych chtěl poblahopřát paní zpravodajce eh, za prezentaci předložení všech dokumentů, které pokryly veškeré aspekty zprávy o tomto nesmírně významném tématu. Doporučeně týkající se závěrů pro e, zlepšení řízení v těch oblastech, kde dochází, kde jsou největší nesrovnalosti, což je tak významné pro určování způsobilosti zemědělské půdy e, protože zemědělská politika dává více než 45 miliard eur a my si musíme uvědomit, eh, jak, jak je nutno vytvořit takový systém, který bude aplikovatelný co možná nejjednodušším způsobem. V tomto výboru se snažíme o zjednodušení administrativních překážek, proto, abychom usnadili situaci životní pro podniky, ale i občany Evropské unie. Tady vidíme celou řadu změn, která, která se udály v roce 2015, zejména právě v tom systému evidence půdy, který podle eh, příslušného hodnocení zvýšil administrativní náročnost a proto já podporuji doporučení číslo čtyři paní zpravodajky. Eh, bude akceptovat Evropská komise tato doporučení? Já si myslím, že nezbytné zjednodušení je možné dosáhnout bez většího úsilí. Děkuji mnohokrát. Kolega Flemingen a potom paní kolegyně Karnbach, prosím. Děkuji moc krát za tuto zprávu. Myslím si, že někteří by řekli, že je to velice málo procent, ale strašná spousta peněz. Podle toho, jak to vidím já z irské perspektivy, tak většina z toho, co slychám ohledně toho to tématu, tak lidé jsou zmatení a nevědí, co dělat. Minulý týden, eh, tak jako u volby předsedy parlamentu, tak to byl podobný zmatek, ale v podstatě tam bylo, tam bylo 10% neplatných hlasů, takže než začneme soudit zemědělce, tak se podívejme do vlastních řad, i my umíme být pěkně zmatení. Eh, podle té zprávy eh, odstavec 53, strana 25, tam je odkaz na Eh, trvalé eh, zatravněné oblasti, které by měly být součástí místních eh, praktik, kde tradičně nepřevládají traviny a další porost. To je, oblast, to je otázka, která je neustále problémem v Irsku. Zemědělci jsou zmatení, kdy v některém případě jim říkají experti z Evropské komise, že vlastně zvířata se nemůžou pást na těchto planinách, přestože e, zemědělci a jejich e, otcové, dědečkové a pradědečkové je tam na pastvu pouštěli. Ale zajímavá je ta myšlenka, která je tu zmíněna, a sice myšlenka nové kategorie. A mě by zajímalo, e, je plánem toto prosadit a implementovat? v reformě 2013 až 2020. Ohledně tohoto eh, eh, panují obahy, obavy, eh, jaké oblasti by potom vlastně podléhaly redukčnímu platebnímu koeficientu u jakých by bylo identifikováno, že, eh, bude, budou platby sníženy. Takže eh, může k tomu komise říci eh, více podrobností? Děkuji. Pani Gardenbachová, prosím. Tak já chci velice poděkovat jak panu Milionisovi, tak naší zpravodajce Klaudii Šmitové. Domnívám se, že tato obšírná zpráva ukazuje to, co stojí již v nadpisu. A sice, že mnohé se ubírá správným směrem, ale že prostě třeba změnit věci směrem nahoru. Je třeba eh, takových opatření na zlepšení situace, jak jsme viděli již i v titulu zprávy a ve stanovisku parlamentu, je napsáno sjednocení eh, v diverzitě a to je výraz, který já velmi ráda zdůrazňuji ale já nevidím, že tuto diverzitu bychom nějakým způsobem měli eh, žít těmi 4 až 40 různými LPIS. Tady bych si přála větší harmonizaci eh, protože eh, by to zlepšilo srovnávatelnost, komparativnost těchto systémů. Samozřejmě za respektování subsidiarity, ale myslím si, že společný postup a přístup by byl dobrý. A proto se chci zeptat na následující věc. Komise k doporučením účetního dvora konstatovala, že je doporučení, ale když si podrobně přečteme tu zprávu, no tak nechci tedy říct, že převážná část, ale velká část doporučení je se zaobírá právě implementací eh, v jednotlivých členských státech. A má konkrétní otázka na komisi tedy je, jakým způsobem hodlá komise v dohledné době řešit s členskými státy implementaci těchto doporučení. Druhá věc, eh, ke které chci zaujmout stanovisko, je čistě otázka doby, kdy dostaneme podklady, eh, protože návrh Klaudie. Myslím, že jsme měli dostat 16. listopadu. A to se týká jejího stanoviska, je to také žádost komise, aby v roce 2016 něco udělala, ale co já vím, tak po předložení zpravodajky, které jsme dostali už minulý týden, tak to bylo vlastně dva a půl měsíce ve spoždění eh, po tom prvním návrhu. A já se chci tady zeptat, co bylo způsobeno, že jsme to v parlamentu dostali až za tak dlouhou dobu. Děkuji vám. Děkuji. Kolega Eniu, člen zemědělského výboru a samozřejmě jsme přizvali naše zasedání. Děkuji moc krát. Já jsem vlastně e, příjemcem, poměrně doslovným příjemcem těchto programů a mohu vám říct, jak je to těžké. E, například zemědělec má pole, v zimě tam postaví stoch slámy a v tu chvíli nad ním proletí mapovací satelit, uvidí stoch slámy, myslí si, že je to budova a už to nepokládá za pole. Další příklad. Během e, zem, zimní, může dojít k záplavám. V tu chvíli tam proletí satelit a prohlásí to za jezero, které je tam pořád. Další problém spočívá v tom, že na travnatých polích, kde se sklízí seno například, a kde e, zemědělci e, v podstatě e, to takto využívají, tak potom, když tam projede traktor, tak tam vzniknou koleje. Traktor z toho, pardon, satelit to potom vidí jako pole. Potom například dočasné elektrické ohradníky. E, jsou tam jenom několik týdnů, ale satelit to vyhodnotí jako rozdělený polí, dá tomu dvě různá čísla a tak dále. A pokud se takovéto chyby stanou, tak zemědělec může dostat pokutu. Pokud zemědělec zjistí problém, tak se musí snažit o nápravu. Musí žádat o jinou mapu, e, nebo musí v našem případě žádat e, RPA o napravení problému, musí si v podstatě stoupnout do fronty

přichází o platby. Takže to je obrovská negativní pobídka. Může si někdo říct, to je jenom čtvrt hektaru, eh, to mi nestojí za to, ale potom ty nepřesnosti se jaksi zažerou do celého toho systému. Ve Spojeném království to počítáme až na čtyři desetinná místa. Až tak jemně to máme eh, propočítané. A mě by zajímalo, jestli v jiném členském státě je to taky tak. Já eh, to chápu z pohledu daňového poplatníka. Oni nemůžou vyplácet vracet peníze eh, ta, za nějaké území ve skotské vrchovině, kde, jsou jenom, kde, kde je jenom kamení a žádné pole. E, to je obrovsky těžké. Já vidím, že tamhle se někdo usmívá, tam asi kolega chápe problémy. E, já ale, mně, jde především o to, e, že ten zemědělec se to snaží napravit a v takovém případě se musí stoupnout jenom do fronty. S tím zápasíme ve Spojeném království. Někteří lidé stále ještě eh, čekají na platby ne za rok 2016, ale za rok 2015. A to všechno kvůli chybám v mapování, eh, kvůli rozpočtovým škrtům nemá eh, naše agentura pro platby venkovu dostatek personálu a tam se systém začíná rozpadat. A já jsem sice teď nenabídl nic konstruktivního, ale myslím si, že to, co říkám, ukazuje, jak společná zemědělská politika je čím dál více neprůchodná, protože pro ty to země je zkrátka příliš velká. Děkuji, já jsem se taky mm, napsala na seznam řečníků. Eh, dospěli jsme k velice zajímavému bodu, eh, protože zemědělská reforma postaví zcela nové požadavky na eh, toto téma. A na základě mm, předložené zprávy je vůbec tento systém schopný kontrolovat tu situaci, kterou přinese reforma? A já si myslím, že ne. No, a tato otázka, jakým způsobem to by to mělo být možné, to je otázka na pana Bašku. Jakým způsobem systém, který ze zhora není schopen rozvrstvit to tak, jak podle našich ustanovení by to mělo být nezbytné, jak tento systém má rozeznat těch 5% obdělávatelné půdy, která má být určena pro všechny možné ekologické účely. Já dosavadní systém už jsem považovala za daleko chybovější, než vyjadřuje ta chybovost 2,2%. Viděli jsme to v Řecku, tento výbor se zaobíral řeckými LPIS dlouhou dobu a tady jsme viděli, že je mnohem levnější zaplatit pokutu, než stále živit ten systém a pečovat o něj. Ale teď jsme dospěli k bodu, kdy bez tohoto systému už to vůbec nepůjde. A proto potřebujeme v tomto okamžiku eh, odpovědi z generálního ředitelství Agri. Dovedu si představit, že si taky děláte obavy, protože ne všechno, eh, co eh, se tady teď vyskytuje, už bylo řešeno. Taky se chci zeptat, jak mají vypadat ty prostředky, z nich se budou platit platby a co se týče otázky způsobilosti dotací, když vidím fotografie, eh, které tady máte, to jsou krásné fotky, líbily se mi, ale otázka, ty zelené poroste rozlišovat způsobilé nebo ne, no to mi stojí hruzou vlasy na hlavě. Jakým způsobem se vybudovat platební systém za těchto okolností? Proč připouštíme, aby členské státy dělali tak takové nesmysly eh, v rámci té způsobilosti plateb, což skoro vůbec není kontrolovatelné. Čili celá řada otázek a slovo dostává odpovědný ředitel. Prosím. Thank you very much. is... Děkuji vám, paní předsedkyně, vážená paní eh, Šmit. Děkuji vám za možnost eh, pohovořit zde o zprávě účetního dvora týkajícího se systému LPIS. Dovolím si říct něco ke zprávě jako takové a potom se vrátím k některým tématům, které zde byly zmíněny, zvláště pak ve vztahu k budoucnosti SZP a jak to může dopadnout na eh, systém LPS. Komise vítá toto zvláštní zprávo, jak eh, je uvedeno ve zprávě i my sdílíme pohled, že LPIS je užitečný nástroj, který významně přispívá k eh, prevenci zjišťování chyb. Jak už bylo zmíněno, je to základní kamen eh, integrovaného administrativního systému. Je to kontrolní mechanismus SZP, který eh, se zabývá způsobilostí dotacím na plochu a umožňuje kontroly. Spolu s tou speciální žádosti o podporu LPIS umožňuje zjišťovat a korigovat chyby již v začátku tohoto procesu. Také eh, zjišťuje splňování různých požadavků, například v oblasti ekologie, už zde byl zmiňován ten greening, byť ne všechny eh, komponenty greeningu je možné kontrolovat prostřednictvím LPIS, některé třeba kontrolovat přímo na místě. Rádi bychom upozornili na to, že dochází k pokroku k aktualizaci LPIS, tak aby byly naplňovány požadavky SZP do roku 2014 až 2020. Také se zaměřím na poznámky z auditu a akční, zmíněn akční plány členských států a chybovost je relativně nízká, 2,2%. Také chci pozornit na eh, výkonnost komise v eh, její roli eh, dohledu a monitoringu. Jsou zde klíčové cíle, principy a pravidla ve správě a kontrole systému, které je třeba mít aby zde byly náležitě kontrolovány ty částky, které zde byly zmíněny. Ale je to hlavně v rukou členských států. Je zde zodpovědnost členských států, aby aktualizovali LPIS, aby se postarali o spolehlivost dat i nákladovou účinnost systému. A už to bylo změněno, že je různých 44 různých typů LPS na vnitrostátně regionální úrovni ale víme, že mnoho závisí také na administrativní struktuře členských států. A když hovoříme o nákladové účinnosti, tak něco funguje velice dobře na té nejnižší lokální úrovni eh, v jedné zemi, ale jinde to zase nefunguje tak dobře. Takže tou diverzitou Máme na mysli různé typy LPIS, ale jde o naplňování těch eh, eh, cílů a principů po celé EU. Co se týče analýzy kvality LPIS, je důležité specifikovat, že metodologie komise pomáhá členským státům při identifikace slabých míst a eh, interpretace fotomap a podnikání nápravních kroků. Tento nástroj je důležitý při prevenci chyb i jejich nápravě v oblasti podpor. Evropská komise zde poskytuje členským státům poradenství a i nadále budeme provádět revizi všech LPIS eh, a pravidel k LPIS v souvislosti s SZPP po roce 2020. A zde spolupracujeme s společným výzkumným centrem na analýzách nových technologií, nových satelitních snímkování, tak abychom snižovali náklady na LPIS. Také a na IACS. Potom máme pravidelné analýzy LPIS a za poslední dva roky poskytujeme monitoring a zpětnou vazbu členským státům. Zlepšuje se tato analýza kvality, je čím dál tím lepší. A myslím, že takto můžeme také snižovat náklady a zvyšovat účinnost celého toho systému LPIS při snižování chyb a zajišťování řádného financování. Potom náklady na kontroly a jak snižovat náklady a zvyšovat účinnost v IACS a obecně a LPIS konkrétně. Zde chci říci, že jeden klíčový prvek je zjednodušit nejenom ten design L systému LPIS, ale také jeho využívání. Zde bych odkázal na několik vln simplifikace, které byly přijaty a implementovány v různých členských státech. Zjednodušujeme tedy požadavky i v souvislosti s eh, greeningem a při používání LPIS jsme také zavedli celou řadu jednodušujících kroků a opatření Například jedno z nich je velice důležité a to je e, systém možných předběžných kontrol, kde členské státy již při e, podávání žádosti o podpory můžou využívat LPIS a IACS preventivním způsobem k nápravě chyb a snižování chybovosti. A zajištění toho, aby náležité finanční obnos dostával příslušný farmář pro příslušné účely. A toto výležně závisí na rozvoji kvality tohoto systému a proto komise za poslední dva roky intenzivně in, investovala do zjednodušení pravidel i do eh, podpory členských států při zjednodušování systému pořádání různých eh, workshopů s kolegů z JRC, tak, aby se opravdu co nejlépe ten dostupný nástroj využíval. Do budoucnosti je jasné, že nadále budeme zjednodušovat, školit, poskytovat podporu v oblasti tohoto komplexního systému. Zmiňovali jsme 44 eh, LPI systému a 135 milionů pozemků, což jsou opravdu velká čísla, ale pokud chceme politiku, která bude účinnější a ambicioznější, tak to znamená, že ji potřebujeme také mít zacílenější a více kontrolovat pravidla způsobilosti, takže je zde třeba najít tu náležitou rovnováhu mezi účinností, zjednodušováním, ale i řádnou finanční zprávou. To zde všechno bylo také zmíněno. Ten systém je zde o to, aby vnitrostátním orgánům, farmářům pomáhal v tom, aby získávali co nejvíce prostředků v EU řádným, eh, náležitým a správným způsobem. Děkuji vám za pozornost. Děkuji mnohokrát. Bohužel nemáme moc času, takže diskusi, kterou bychom vlastně naléhavě potřebovali, už nemůžeme vést, ale doufám, že se eh, k tomu ještě vrátíme. Já dám ještě slovo panu Mionisovi a potom paní kolegyni Schmidt. Děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně. Hlavním výsledkem této speciální zprávy je konstatování, že LPIS je užitečným nástrojem, ale není schopný kontrolovat všechno. Víte, že nová společná zemědělská politika, to znamená zelené přímé platby, což se stává z udržování eh, té zelené části a ekologický fokus na příslušné oblasti. A podle této zprávy je LPIS schopen kontrolovat všechny komponenty greeningu, ozeleňování, ale nikoli v diverzifikaci plodin. Protože ty mají dočasnou povahu. Když se podíváme na ty satelitní snímky, tak tady je problém, nebo je tady určitý prvek, že by měly být aktualizovány každých tři, každé tři či každých pět let. Ovšem problém je výklad těch snímků. Děkuji vám. Ano. To vyplývá, domnívám se, velice hezkým způsobem z té zprávy. Paní kolegyně Šmit, děkuji mnohokrát. Lecos už tady zaznělo také bych přivítala, kdybychom o tomto tématu bývali mohli ještě zevrubněji diskutovat. Také bych přivítala, kdybychom mohli přizvat ten, který členský stát, abychom prostě tady nepracovali jenom na základě nějakého dokumentu Evropského soudu, Evropského účetního dvora Mm, protože chceme slyšet, jaké jsou konkrétní problémy, protože pořád slyšíme, to jsou ty zlé členské státy, které nesplňují ty podmínky, ale já si myslím, že tak úplně to nejde a že to může fungovat jedině v souhře. Jedině pak mohou být peníze vydávány smysluplným způsobem a dávám kolegyni Karnbach za pravdu, která říká to, co já, čím jednodušší je systém, tím je ředitelnější, tím je kontrolovatelnější a tím spokojenější eh, nakonec mohou být všichni. Čili já bych přivítala diskusi o tom systému, ale samozřejmě se zapojením zástupců členských států. Ano, otázka kontrolovatelnosti nové zemědělské reformy, otázka, kterou se musíme zaobírat, ale u 35 milionů parcel už rozhodně neexistuje možnost nějaké kontroly. Velice krátce kolega Henningen. Já se omlouvám. Já, si jsem, já si myslím, že jsem nedostal odpověď na mou otázku. Členské státy musou identifikovat ty oblasti A jak, je to, jak, se to, jak to zapadá do té reformy 2013 až 2020? Krás, eh, <laughs> krátká otázka, krátká odpověď, prosím. No, promiňte. Já chápu z vaší otázky, že se odkazujete na odstavec 53 k rostoucím zeleným plochám. Já si myslím, že to je jedna z alternativ, která byla představena. Přitom, když se berou v úvahu nejrůznější mm, typy obdělávané půdy a zelené půdy travních porostů a pastvin. Máme tady také, jak bych tak řekl, nezelené plochy, které mohou být ozeleněny. A proto tady máme tu definici permanentní eh, travnaté či zelené plochy. Eh, ale je tady možnost členských států, aby to dělali. Není to jejich povinnost. To znamená, když členské státy zavedou tuto novou možnost, my musíme identifikovat v LPIS jiný typ tedy do celého systému LPIS. A pakliže eh, po roce 2020 se rozhodne zachovat tuto novou definici permanentní zelené plochy, tak a budeme mít systém pro identifikovat všech těch, eh, všechny ty pastviny a zelené porosty. Bude to jednoduše, ale ještě jednou bych rád zdůraznil, že to je možnost pro členský stát, není to jejich povinnost. Paní kolegyně Ajala velice rychle. Jenom jsem se chtěla zeptat, protože eh, ty fotografie, ty orto snímky, nevím přesně, jak se tady nazývají, praví paní poslankyně, to není se pouze ze satelitních evropských satelitů, ale kupuje se to taky od satelitů, které nejsou evropské. Já se na to chci zeptat, protože to je téma samozřejmě, eh, které nás velmi zajímá. Prosím vás, napište nám to. Pardon. Já jsem jenom konzultoval kolegy, abych vám dal správnou odpověď. Většina těch satelitních snímků přichází z evropských společností, ale e- členské státy které jsou podporovány i finančně ze strany komise. Myslím si, že členské státy si mohou také pořizovat snímky odtud, odkud chtějí. Já vám nemohu říci, že 100% těch snímků pochází tedy z evropských eh, satelitů. Ale jak už jsem se předtím zmínil, eh, když jsem hovořil o užívání eh, nové technologie a nových satelitních snímků. Myslím si, že to by teď mohlo být lépe integrováno do budoucího LPIS, to je jasné. A teď budeme mít přístup k celé řadě nových informací, preciznějších informací, eh, abychom mohli mít lepší možnost výkladu, jakým způsobem je budeme moci interpretovat, abychom mohli hodnotit také ten aspekt diverzifikace plodin. Děkuji mnohokrát a tím děkuji mnohokrát za tuto diskusi. Budeme jistě dále diskutovat o tomto tématu a jistě si nalezneme nějakou hodinku, abychom se tímto tématem mohli zaobírat i nadále, protože tady se opravdu jedná o peníze. Další bod, bod číslo 11 se týká pandemii, je to eh, zvláštní zpráva Evropského účetního dvora Máme tady pana Vojčechovského jako zpravodaj Evropského účetního dvora. Naším zpravodajem pan Brian Hayes. Pan Vojčechovský má slovo, prosím. Děkuji, děkuji vám, paní eh, předsedkyně. Já si dovolím vám také poblahopřát k vašemu znovu zvolení za předsedkyni výboru na další období. Eh, před eh, mým, mou krátkou prezentaci bych vám eh, rád řekl, že předsedu účetního dvora pana Leného budu informovat o té vaší žádosti, aby členové účetního dvora se eh, účastnili všech misí, které výbor pořádá. Myslím si, že to bude nápomocné pro obě strany, jak pro účetní dvůr, tak pro plánování a vypracovávání auditu. Eh, paní předsedkyně, Vážení členové Evropského parlamentu, dámy a pánové, je mi ctí představit vám zvláštní zprávu Evropského účetního dvora, která se zaobírá řešením vážných přeshraničních zdravotních rozev Evropské unii. Eh, byly již učiněny důležité kroky, ale je třeba učinit více. Nejprve bych chtěl poděkovat panu zpravodajovi Hajsovi za přípravu vynikajícího pracovního dokumentu týkající se pozitivního a za pozitivní přístup k tomu, že také zohlednil naše doporučení. Oblasti, jejichž auditem jsme se zaobírali, jsou nesmírně důležité. Události poslední doby nám ukázaly, že vážná zdravotní ohrožení jsou přeshraniční a mohou způsobit negativní hospodářský dopad, e, zejména Eh, to může také negativně ovlivnit nejenom cestování, veřejný život. Vzpomeňme na krizi s evolí, na krizi s dalšími typy onemocnění. Tři krátké úvahy. První úvaha. Tento audit není typickým auditem účetního dvora, neboť tady nejsme jenom strážci evropských peněz ale také advokáty občanů, evropských občanů a naše doporučení z tohoto auditu se adresují zejména pro lepší ochranu zdraví občanů. Druhé doporučení. To není o akci, ale o prevenci a přípravě na ty eventuální akci. A třetí reflexe, třetí úvaha oblasti, které byly auditovány Hlavní odpovědnost nesou členské státy. Evro- role Evropské komise je především v koordinování a v podpoře. To je tedy oblast, kde potřebujeme, kde potřebujeme více spolupráce a více evropské integrace. Doufám, že to není příliš politická úvaha. naším hlavním závěrem je, že Evropa je nyní lépe připravená na čelení zdravotním hrozbám, ale nikoli 100% připravení eh, díky schválení rozhodnutí týkající se vážných přeshraničních zdravotních hrozeb v roce 2014, které poskytuje dobré mechanismy pro lepší ochranu evropských občanů. Toto rozhodnutí posiluje roli výboru pro bezpečnost zdraví a rozšiřuje také legální rámec, aby pokrývalo i environmentální hrozby eh, eh, re, mikrobakteriální rezistence a tak dále. Zavádí také společné řízení eh, zdravotních opatření umožňuje to, že členské státy mohou poskytovat společně jak očkování, tak zdravotní zařízení a dodává také základ k již existujícímu zlepšení systému včasného varování, který je významným nástrojem pro komisi i pro vnitrostátní úřady, aby zůstávaly v permanentní komunikaci, zejména co se týče varování občanů v případě vyskytnutí se takových rizik. Eh, identifikovali jsme určité slabiny jak na straně členských států, tak na straně komise a pro zlepšení situace navrhujeme následující doporučení. Za prvé, rozvoj strategické cestovní mapy pro výbor na ochranu zdraví, aby se zabezpečilo, že členské státy a komise budou stále spolupracovat a budou společně chápat cíle. Za druhé, aktualizace eh, systému včasného varování. Eh, mohl, kdyby byl správně užíván, mohl by lépe dostávat své roli. Za třetí, komise potřebuje zlepšovat trvalou udržitelnost výsledků společných akcí na ochranu občanů před zdravotními hrozbami měli by vlastně mít lepší osvětu v členských státech, aby měli také lepší dopad a větší hodnotu. A čtvrté doporučení, eh, aby komise pokryla rozdíly mezi eh, ve spolupráci různých generálních ředitelství když hovoříme o zdraví, komise říká odpověd, za to je odpovědná odpovědné generální ředitelství pro zdraví, ale velice často se to týká také záležitosti generální ředitelství pro dopravu a pro ochranu eh, životního prostředí. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji vám za tuto důležitou zprávu. Slovo má kolega Hejs. Děkuji moc krát, eh, Paní předsedkyně, velice gratuluji k vašemu znovuzvolení předsedkyní tohoto důležitého výboru na dalšího dva a půl roku. Právě tak gratuluji ostatním eh, místopředsedům a účetnímu dvoru bych chtěl říct, že tohle je velice důležitá zpráva, která byla před časem publikována a získala poměrně hodně pozornosti v tisku vzhledem k tomu, že eh, TCA tehdy dokončila eh, tuto rekapitulační zprávu. Je potřeba říci, že tady jde spíše o eh, kompetentnost orgánů, spíše než o financování jako takové. Tady jde o to, jestli závazky, které členské státy uzavřely v úvodní fázi období eh, roku 2013, jestli tyto závazky byly naplněny. Takže tohle je vlastně audit eh, důvěry eh, a je to audit toho, zda určité kroky byly členskými státy podniknuty. Je potřeba říci, jak právě účetní dvůr řekl, že tady v podstatě jde o to, že členské státy si žárlivě střeží svá eh, suverénní práva z pochopitelných důvodů, ale myslím si, že občané eh, vidí ty závazky, ke kterým členské státy se zavázaly a mohou vytvářet tlak na členské státy, aby vznikl harmonizovanější přístup řešení těchto velice důležitých eh, otázek. Tady jde o bezpečnost zdraví a eh, příliš dobře víme, jak to bylo v nedávné minulosti s ebolou a víme, že vypukají pandemie chřipky eh, v členských státech. Víme, jak jsou členské státy připravené nebo nepřipravené. Je to tedy otázka přeshraniční bezpečnosti zdraví, což je téma, které musíme brát vážně. A jak už bylo zdůrazněno ve zprávě, První fáze práce probíhala 2008 až 2013, což vedlo k Evropskému rámci bezpečnosti zdraví z roku 2013. To už jsou čtyři roky a jsou, je to skoro deset let, co jsme podepsali úvodní fázi. Takže eh, místo, aby účetní dvůr sporadicky dělal audity, což vítám, tak si myslím, že parlament eh, má za úkol, že je odpovědností parlamentu dohlédnout na to, aby ty závazky, které byly učiněny, a nezapomínejme, že teď jsme v další fázi 2014 až 2020, eh, takže by neměla být potřeba zpráva účetního dvora k tomu, aby členské státy zareagovaly na to, co dělali mezi tím. Každopádně zpráva účetního dvora je velice vítaná. Základní otázky, které si kladu v této zprávě, paní předsedkyně, jsou Eh, konzultují členské státy mezi sebou vzájemně. Existují velice skoupé důkazy o tom, že ano. A myslím si, že je potřeba eh, tímto tématem se více zabývat. Za druhé, sdílejí členské státy eh, osvědčené postupy. Myslím si, že tady také je prostor pro zlepšení. Provádíme dostatek plánování a příprav, zejména v konzultační fázi. Tady jsou obrovské otazníky. Existuje společný přístup k integraci těchto plánů ve členských státech. Tady jsou zase určité nedořešené otázky. Myslím si, že jedna z těch nejzákladnějších otázek v této zprávě eh, je nedostatečná reakce členských států ke společným veřejným zakázkám, zejména v případě eh, vakcín v, eh, při pandemích chřipky. Tady tedy jde o poskytování vakcín tím nákladově nejefektivnějším způsobem, čili to je také hodno našeho zájmu. Moje stručná doporučení tedy. Já samozřejmě vítám, co je ve zprávě účetního dvora a e, oceňuji, jak jste se mnou komunikovali, jakožto se zpravodajem. Souhlasím s vámi, potřebujeme cestovní mapu. To je jasné, eh, tak, aby všichni věděli, eh, kam míříme, jak na tom jsme a jaké akce eh, probíhají podle deklarace z roku 2013. Potřebujeme také mnohem lepší monitoring, strategický monitoring a neměli bychom se bát označovat praktiky za dobré nebo špatné, vzhledem k tomu, že od té deklarace z roku 2013 už uplynuly čtyři roky. Myslím si, že Evropské centrum eh, prevence a kontroly chorob nemá žádný formální proces, jak efektivně reagovat na žádosti o pomoc. Eh, tím se musíme zabývat. Správně jste poukázali na nekoordinovanost v samotné komisi mezi DG Health eh, v otázkách bezpečnosti potravin. Tady je potřeba, aby spolupráce fungovala mnohem lépe. Moje předposlední poznámka. Jak jsem říkal už dříve, musíme pokročit s otázkou veřejných zakázek ve členských státech, tak aby se dalo efektivněji reagovat v případě nějakého zdravotního ohrožení. Domníváme se, respektive já se domnívám, že musíme vytvořit systém včasného varování a v mnohem ranější fázi ho koordinovat, než jak je tomu nyní. A je důležité, aby tento systém se dal využít za pomoci toho nejpokročilejšího technologického systému. E, to je důležité, paní předsedkyně, e, to důležité už bylo řečeno. V podstatě jde tady o e, audit kompetencí. Náš výbor má svá vlastní doporučení a já doufám, že ta má doporučení se stanou dalším předmětem úvah v institucích a zejména v kontextu dohod v členských státech. Děkuji, pan Parňo. D'abord, rappelons que nous avons eu. Děkuji. Já bych rád poukázal na to, že zde došlo k určitým významným událostem například pandemie chřipky v roce 2009, eh, eh, popílek, eh, potom ta katastrofa v Maďarsku, Šerich Jakolín a další, které poukázaly na slabiny evropského zdravotnického systému. A proto jsme v roce 2013 přijali usnesení, k závažným přeshraničním zdravotním hrozbám. Já jsem zde byl zpravodajem Evropského parlamentu a šlo o to posílit eh, roli toho eh, zdravotně bezpečnostního eh, výboru, vytvoření základu pro koordinovaný nákup očkovacích látek v EU a vzájemné poskytování informací členských států Evropské komise. A to jsou významné kroky, kterým, ke kterým tato zpráva vedla a proto jsem se s, velkou zájem, s velkým zájmem přečetl eh, zprávu účetního dvora o tom, jak tento dokument tedy v praxi funguje. Učetní dvůr dospěl k závěru, že jsou zde ještě značné slabiny u členských států i komise a škodí to náležité aplikaci daného usnesení. Abychom mu eh, vdechli nový život, tak eh, musíme výbor pro zdravotní bezpečnost požádat, aby vytvořil strategickou cestovní mapu k realizaci tohoto usnesení. A potom je také třeba nabádat členské státy a komisy k tomu, aby uspíšili práci při zadávání zakázek týkající se nákupu očkovacích látek. Systém časného varování by se měl také zlepšit, aby se zlepšilo řízení rizik. A za čtvrté potřebujeme strukturovanější spolupráci eh, nejrůznějších eh, orgánů komise, které se zabývají zdravotnictvím a riziky. Pak bude možné toto usnesení také účinněji aplikovat. A zde jde přece hlavně o ochranu zdraví Evropanů. Děkuji vám. A za DG Sante pan Ryan. Děkuji moc krát za tyto úvahy a také za zprávu účetního dvora a za návrh zprávy pana Hejse. Bereme v potaz, že eh, účetní dvůr vypracoval konstruktivní a detailní zprávu a pokusil se zhodnotit eh, velice složitý obsah eh, právní a politický obsah. Komise souhlasí s hlavními zjištěními účetního dvora a souhlasí s tím, že přijme tato doporučení, eh, která jsou eh, v rámci eh, role a mandátu komise a bude upozorňovat členské státy na příslušné skutečnosti v rámci koordinačního mechanismu a hlavně v rámci výboru pro bezpečnost zdraví. Komise aktivně sleduje mnoho bodů, které jsou ve zprávě účetního dvora zmíněny, zejména modernizace systému včasného varování, což je komunikační počítačový systém mezi členskými státy, který eh, oznamuje eh, hrozby eh, a také následné kroky po hrozbách, například sdílení hodnocení rizika v případě určité epidemie. Využívá se to denodenně, momentálně s pandemií sezónní chřipky a ptačí chřipky. Cílem je ale zlepšit technické charakteristiky tohoto systému a z, propojit systém eh, pro humánní zdraví s chemickými systémy týkající se eh, veterinárních epidemií a tak dále. Takže eh, hlavním úkolem je, aby tyto všechny systémy byly integrovanější a lépe spolu komunikovaly. Aby členské státy nemusely tutéž epidemii hlásit pomocí různých systémů, ale aby jediné varování bylo předáno všem příslušným místům. Takže to je hlavní úkol. Ten systém nicméně v podstatě existuje a umožňuje členským státům spolupracovat a komunikovat. E, pokud jde o ta spoždění, která účetní dvůr identifikoval, chtěl bych říci, že e, zaměstnanci, kteří mají na starost implementaci e, přeshraničních rozhodnutí o zdravotních hrozbách, měli spoustu práce s epidemií eboli a to téměř po dobu roku a půl, kdy ti kvalifikovaní lidé, eh, kvalifikovaní k tomu, aby sepsali návrh legislativy a prováděcího rozhodnutí parlamentu a rady, byli plně eh, zaneprázdněni eh, ebolou. Teď mohu říci, že ten sklus už byl odstraněn a že prováděcí akty, které máme přijmout, už se chystají. Jinými slovy, už eh, máme eh, prováděcí akty eh, v chystání a potom celou řadu také dalších aktů. Doháníme tedy práci, kterou jsme nabrali během toho spoždění. Sledujeme také zprávu účetního dvora, pokud jde o strategickou cestovní mapu. Očekáváme, že ta cestovní mapa, která už byla výboru zaslána, bude přijata na červnové schůzi letošního roku. Eh, chtěl bych také zmínit jednu věc, kterou už připomněli někteří z vás, a sice přístup k léčivům a, eh, a vakcínám. To byl hlavní problém při poslední pandemii chřipky, kdy členské státy musely platit velice různé ceny eh, za vakcíny na národní úrovni a žádali komisi o vývin mechanismu, pomocí kterého by mohli dobrovolně kupovat tyto eh, vakcíny a léčiva společně. Mohu vám říci, že, že před Vánoci eh, byl podepsán první tender, byl vyhlášen první tender a podepsán první kontrakt na eh, určité antitoxiny. To je zejména relevantní vzhledem k současným teroristickým hrozbám v Evropě. Některé členské státy se rozhodly společně e, zakoupit tento e, antitoxin a to je první konkrétní příklad, e, který máme. Společný tender pro vakcinaci na pandemickou chřipku, to je předmětem aktivních diskuzí mezi členskými státy, která se dotýká mnoha členských států. Plánujeme podklady k tomuto výběrovému řízení publikovat ještě před jarem a kontrakt bude podepsán s úspěšnou společností do konce letošního roku. Takže práce na společných veřejných zakázkách postupuje velice rychle. První kontrakt už byl vlastně podepsán. Pokud jde o vnitřní koordinaci, tak to je neustálý problém. Ale jmenování nového komisaře Kinga, eh, který má na starost otázky bezpečnosti, nám umožnilo podávat zprávy o otázkách bezpečnosti, včetně zdravotní bezpečnosti, kolegiu komisařů pravidelně. Existují měsíční zprávy ohledně bezpečnosti. My informujeme komisaře Kinga o aktivitách, které probíhají na poli bezpečnosti zdraví. E, pan Parňo byl zpravodajem e, k rozhodnutí, které zavedlo tu právní strukturu pro přeshraniční zdravotní ohrožení a musím říci, že ta do, do značné míry e, spojila členské státy, komisi a agenturu ECDC. Ta teď má mnohem jasnější roli a je mnohem úžeji svázána s tou preventivní prací, která probíhá v členských státech. To byly tedy e, hlavní body, které jsem chtěl zmínit. A ještě jednou vám děkuji za tuto zprávu a děkuji také panu Hejsovi za jeho komentáře. Děkuji. Tak e,